Vážení kolegové, dovolte, abychom eh, začali. Teď nás čeká veřejné slyšení eh, k jednomu z nejobtížnějších a nejdůležitějších témat, a sice podpora politiky soudržnosti pro malé a střední podniky, odkud vychází růst. Takže je velice důležité, aby tady byli také nějací experti. A, a to experti, kteří jsou praktiky z této oblasti. Máme tady čtyři eh, řečníky. Paní Želi Pelegrén, která je ředitelkou v Centru pro průmyslová studia v Miláně a myslím, že je také eh, jednou z tedy, nebo eh, respektive tohle je výzkumná instituce, kterou eh, jsme pověřili vytvořením eh, studie o eh, malých a středních podnicích. A potom tady máme za Business Europe paní Milenu Jabůrkovou. Potom tady máme Združení řemeslníků a malých a středních podniků, zastupované panem Likem Hendrixem. A potom tady máme také příklad ze Saska Anhaltska. A to je pan Tomas Ríke který je tamním eh, poradcem. A ten pohovoří o podpoře malých a středních podniků v Sasku a Noholsku. Bez dalších uholků dám slovo Žili Pelegren. Teď nevím, jak se to přesně, jak se to přesně vyslovuje. Každopádně k paní ředitelce jednotky pro eh, regionální rozvoj v Miláně. Máte slovo. Good, sorry. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, so I'm... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych vám chtěli tedy především ukázat předběžné výsledky a první náhled na tuto studii na malé střední podniky eh, v řídícím cyklu z politiky soudržnosti. Eh, začalo to zhruba před měsícem, takže je to ještě velice čerstvé věc. Cílem této studie bylo identifikovat zásadní problémy malých a středních podniků nebo těch subjektů, které eh, mohou podporovat malé a střední podniky a které mohou také využít prostředky z RDF nebo CF. Zaměřujeme se tedy na strukturální fondy. Přidanou hodnotou nebo očekávanou přenou hodnotou této zprávy je dosáhnout eh, nejen vytvoření seznamu nějakých problémů, ale také je klasifikovat na velice ehm, detailní úrovni, aby to tedy nebyla jen obecná zpráva, a um, klasifikovat je podle fází řídícího eh, cyklu je třeba najít eh, právě ty problémy nebo ty prvky, které jsou kriticky důležité, životně důležité nebo zásadně závažné. Dalším zajímavým prvkem této studie je, že se zabývá také malými eh, středními podniky jako příjemci a také jako prostředníky protože zde mohou být eh, subjekty, které mohou být prostředníky nebo příjemci. Co se týče metodiky, která je použitá při této studii, jsou to určité tři kroky. Za prvé je to analytický rámec, který se zakládá na ehm, přehledu, eh, velice bohatém přehledu literatury, která je dosud dostupná, abychom eh, pozbírali údaje i ty, které dosud nebyly sebrány nebo které chybějí. a to prostřednictvím dvou hlavních nástrojů sbírání e, údajů. E, to jsou přípravé studie, máme šest operačních programů, jimi se zabýváme v 27 členských státech. Finsku, Německo, Rumunsko, Lit- Litva, Velká Británie například. Jedná se nám o, e, zabýváme se tedy úrovní těchto programů a, a také Eh, opatřeními, která se vztahují na podporu malého a středního podnikání. To je doplněno elektronickým průzkumem, který je zaměřen na subjekty podporující malé a střední podniky. A odpovídá nám alespoň tedy 50 respondentů. Další fází je syntéza, eh, eh, ověření a vytvoření tedy zprávy. o politice soudržnosti. Tak, jak už jsem naznačovala, um, ohledně potíží eh, pro rozvoj malých a středních podniků eh, už najdete velice bohatou literaturu. Eh, zde vidíte ta nejdůležitější témata, o kterých jsme se tady dozvěděli více prostřednictvím otevřené konzultace Tyto prvky, které zde najdete, jsou dobře známy. Je to regulační administrativní zátěž, přístup k financím, daně, nedostatek dovedností, přístup k veřejným zakázkám. To jsou ty, které se opakují nejčastěji. A to také bylo zjištěno prostřednictvím konzultace. My jsme si položili otázku, ohledně tedy přístupu malých a středních podniků eh, k financování ze strukturálních fondů, jak to přesně pojmout, eh, jak to prakticky vyjádřit, eh, je to pro ně, pro malé a střední podnik nějak jednodušší nebo v něčem asi složitější, o, o co doplnit tedy um, tuto studii. Ze všeho nejdříve jsme si museli nadefinovat, co máme na mysli tím eh, cyklem eh, řízení projektu. Co bude znamenat tedy toto číslo? Mm, definovali jsme takové čtyři fáze programování, to je příprava programu, eh, implementace programu, generace programu a potom řízení programu. Než jsme se mohli pustit do studie, museli jsme tedy zmapovat jednotlivé aktéry, kteří hrají určitou úlohu nebo mohou potenciálně hrát úlohu v celém postupu přístupu k eh, strukturálním fondům ze strany malých a středních podniků. Zde jsme se pokusili eh, definovat jednotlivé úrovně nebo mm, podpory mm, kategorie podpory malých a středních podniků a problémy, s nimi se potýkají. Je to taková předběžná kategorizace podpory malých a středních podniků. Navrhujeme tedy rozdělit eh, tento cel do čtyřech skupin, které reprezentují finanční instituce, eh, organizace eh, na podporu podnikání, potom organizace, které pomáhají networkingu nebo e, spol, spolčování. A združení e, podniků a jejich e, zastoupení a představitele. Samozřejmě některé tyto funkce se překrývají a tyto tyto jednotlivé eh, organizace nebo tyto jednotliví aktéři mají specifické úlohy v jednotlivých členských státech. Výsledkem první fáze této studie, což bylo identifikovat za pomoci literatury hlavní problémy pro eh, přístup malých a středních podniků k financování ze strukturálních fondů, eh, zašli jsme se zabývat tedy specifickými eh, výzvami. Eh, zda je například dostatečná konzultace od těch eh, aktérů, který, kteří podporují malé a střední podniky. Například nedávná zpráva účetního dvora ukazuje, že jsou nedostatky v hodnocení malých a středních podniků ohledně jejich financování, protože tyto, eh, tyto nedostatky pak mohou vést eh, k obtížnějšímu získávání financí financování těchto podniků. Je tedy zapotřebí znát mnoho technických eh, detailů, aby podnik byl způsobilý pro takovýto druh financování. Program by měl generovat myšlenky, měl by přilákat prostředky. Úloha Podniku, které podporují, nebo aktorů, které podnik, eh, podporují malé a střední podniky, je zde významná. Následující fáze je vytváření projektu, generace projektu. To je dlouhý seznam mnoha prvků, počínaje krátkodobým rámcem, zaměří na přípravu žádostí o projekt, pak nedostatek asistence, mm, především tedy od veřejných eh, orgánů při přípravě těch materiálů, které musí připravit malé a střední podniky eh, a musí se obracet na eh, drahé konzultační firmy. Dalším problémem je nadměrné množství papírové dokumentace, která je vyžadována také písemných e, důkazů. A důležitá je ta skutečnost, že to musí poskytovat na papíru. Pak se jedná také o finanční aspekt související e, s tím, že není dost e, předem poskytovaného financování a fondů, které by přesně odpovídaly těmto potřebám a možnostem, také požadavky na záruku v některých případech eh, může dojít eh, k odmítnutí žádosti o projekt, pak je to otázka transparentnosti a mm, to je tedy otázka, jak bych to řekla, imidže, neboli ehm, do jaké míry se podniky domnívají, eh, že je pravděpodobné, aby jejich žádost byla přijata. Eh, také se používá mnoho různých eh, žádostí, mnoho různých formulářů a mnoho různých postupů na jednotlivé programy a žádosti o financování z různých fondů. Takže se klade nadměrná mm, pozornost na splnění administrativních požadavků spíš než na kvalitu projektu. Eh, ve fázi řízení programu a projektu to jsou také důležité prvky, které jsme zjistili. E, aktéři, kteří podporují malé a střední podniky, někdy musí e, do nabrat e, ještě dodatečně zaměstnance, aby byli schopni se vypořádat s administrativní zátěží. třeba, že směr, kterým se tedy ubírají změny eh, v nařízeních a v regulačním rámci, tyto opakované změny eh, mohou vyvolávat negativní dojem, eh, dojem nejistoty. Důležitá kapitola se zabývá opět finančními záležitostmi, protože může dojít k, k rozporu mezi finančními potřebami a běžným cyklem těch finančních procedur. A někdy je zapotřebí určitého, určitých pladeb průběžných, e, e, nemusí vyhovovat lhůty. Tyto finanční záležitosti se týkají také finančního řízení, co například jsou přípustné výdaje. A toto všechno přináší tedy ještě další zátěž eh, malým a středním podnikům, které se musí ujistit, že toto všechno je tedy splněno a správně definováno. To všechno vyžaduje technickou asistenci, která opět pro malé a střední podniky je zátěží. Tento seznam tedy nás přivedl k celé řadě dotazů. Především si přejeme prostřednictvím sběru dat ověřit, zda to jsou nějaké chybějící prvky nebo nějaké prvky naopak jsou přeceňované, ale především si přejeme zjistit, které problémy jsou ty nejcitlivější a zda jsou nějak uskupeny nebo mm, se spíše hromadí v určitých fázích e, toho programového cyklu. Nebo zda tu jsou nějaké fáze, které jsou obtížnější než jiné, které by tedy potřebovaly více snahy či zlepšení než jiné. A nebo je to otázka, která se týká Eh, regulačních záležitostí, nebo zda ta omezení, která byla zjištěna, závisí na typech opatření nebo na typech eh, malých a středních podniků. Další zajímavou otázkou je, do jaké míry místní sociálně-ekonomické podmínky ovlivňují um, postoj malých a středních podniků ke strukturálním fondům. S tím souvisí i to, do jaké míry regionální a národní regulace a její praxe navyšuje administrativní břemeno eh, pro malé a střední podniky v přístupu ke strukturálním fondům. A další otázka je, do jaké míry jsou ty bariéry vnímány, eh, nebo jsou tedy spíše předmětem vnímání, nebo zda jsou skutečně objektivní. Kromě objektivních potíží pravděpodobně je to ještě celá řada dalších problémů. Je to otázka hm, celého toho obrázku, které, nebo té představy, kterou si malé a střední podniky dělají. Děkuji a dám hnedko eh, slovo eh, Mileně Burkové, která tady eh, zastupuje Business Europe, co znamená Združení eh, evropských podniků. Paní Burková, máte slovo. Madam Chair, thank you for inviting me. Paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Ráda bych se s vámi podělila o názory eh, Business Europe na malé a střední podniky a politiku soudržnosti. Já bych nejprve stručně ještě jednou vysvětlila, proč se Business Europe domnívá, že je politika soudržnosti důležitá. Podělím se také o sdílené a vnímané názory našich členů, zástupců malých a středních podniků na politiku soudržnosti. A pak se s vámi podělím o doporučení, která nabízíme a která směřují na lepší využití těchto programů ze strany malých a středních podniků. Uvedu některé příklady a na závěr také pohovořím o pozměňovacím návrhu, eh, který tento výbor předkládá. A nyní si ověřím své technické schopnosti. So uh, it will not be a shocking statement. If... Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že Business Europe podporuje politiku soudržnosti. Nicméně vysvětlím, proč tomu také. Politiku soudržnosti utváříme pro nejbližší léta v době, kdy se setkáváme s negativní hospodářskou situací, kdy dochází k rozpočtovým škrtům v mnoha státech. A jsme přesvědčeni, že právě politika soudržnosti bude patřit k několika málo zdrojům, které budou moci financovat rozvoj podnikání a podniku. A my bychom také rádi, abyste právě toto měli na paměti při vyjednávání o víceletém finančním rámci. To, co jsem právě uvedla, je důležité. Důležité je, aby finanční prostředky pro politiku soudržnosti byly vynakládány účinně a efektivně. A je nezbytné věnovat se slabým stránkám v architektuře tohoto systému, protože ty by pak e, znemožnili dosažení spolehlivějšího výsledku. Také bychom rádi, kdyby se program více zaměřoval na podnikání. Když vezmeme totiž v úvahu, že celkovým cílem Evropské unie je posílit růst a zaměstnanost, docházíme k závěru, že podpora podnikání má zásadní význam, zvláště eh, když se ohlédneme na období 2000 až 2006, vidíme, že více než 70 1,4 milionu pracovních míst, která byla za tu dobu vytvořena, eh, byla pasti podnikání. A nyní bych se s vámi ráda podělila o některé názory našich členů. Jak asi víte, naše organizace má 41 člena, jsou to fed, členské organizace, které zahrnují více než 2 miliony společností z 35 zemí a většina z nich se dá popsat jako malé a střední podniky, respektive spadá do této kategorie. Vzhledem k tomu, že kategorie malých a středních podniků nemá jednotnou definici, zahrnuje celou škálu různých podniků, zkušenosti našich členů jsou také různé podle toho, do které kategorie a regionu patří. Na druhou stranu najdeme několik témat, která se prolínají napříč kategoriemi jenom stručně schrnu hlavní Eh, připomínky. Eh, složitý přístup ke správným informacím, finanční nástroje, a ve své prezentaci se především zaměřují na nástroj Jeremy. Tyto nástroje jsou velmi těžko srozumitelné, jsou také složité postupy eh, a také si často tyto podniky nemohou dovolit investovat dostatečný čas a finanční prostředky do těchto postupů. Co tedy navrhujeme pro zlepšení efektivity? Nezbytně je nutné provést zjednodušení, zlepšit a usnadnit přístup k finančním nástrojům a podpořit celý technický ekosystém. A nyní si dovolím nabídnout několik konkrétních příkladů takového zjednodušení. Například polské malé a střední podniky, eh, tak jak jsme zjistili ve výzkumu, který provedla Polská členská asociace, eh, Mimochodem, ty výsledky odpovídají také výsledkům, které jsem prezentovala před chvílí. Vedení malých a středních podniků musí vydávat více než 10 denní pracovní doby na kontakt s administrativou, aby dokázali splnit administrativní správní požadavky. Pouze 8,8 pracovníků v malých a středních podnicích uvádí, že EU podporuje rozvoj podnikání. 70 celých 8% uvádí, že je, nejdůle, že je důležité podporovat jejich aktivity v oblasti inovací, ale že takovou podporu nezaznamenávají. A právě proto organizace Business Europe zastává názor, že potřebujeme harmonizovat pravidla způsobilosti pro přístup k fondům EU, digitalizovat postupy, zjednodušit výpočty kategorií nákladů, alespoň některých, a zavedení takzvaného systému rychlého postupu fast track pro malé projekty, které mají e, celkově malý objem financí. A nyní bych se ráda věnovala podrobněji problematice přístupu k finančním prostředkům a já se zaměřím na systém Jeremy protože ten představuje nejrelevantnější příležitost pro malé a střední podniky v přístupu k finančním prostředkům. A je to zvláště aktuální, protože se setkáváme s velkým nedostatkem finančních prostředků pro společnosti a to se nejvíce dotýká malých a středních podniků. V souvislosti eh, se zhoršením přístupu k bankovním úvěrům by regionální politika EU měla podporovat alternativní metody financování. Projekty v mnoha oblastech mohou přinést pozitivní návratnost investic, získané finanční prostředky, tak lze reinvestovat do jiných projektů a díky tomu se zlepší využití finančních prostředků EU. Bude možné se posunout směrem od závislosti na grantových eh, dotacích a také větší iniciativu bude moci převzít soukromý sektor. Abychom toho všeho mohli dosáhnout, potřebujeme finanční nástroje, které jsou dobře vytvořené, snadno srozumitelné, můžeme se do nich snadno zapojit a zároveň jsou to nástroje, které dobře reagují na potřeby malých a středních podniků. Já si dovolím citovat zjištění polských a českých členských asociací. E, ty uvádějí, že hlavní problémy souvisí se závislostí řídících orgánů, protože řídící orgány se musí nejprve rozhodnout o přidělení části finančních prostředků eh, dané iniciativy je v rámci operačního programu a řada těchto asociací ví, co to je Jeremy a Jessica, ale v praxi neví, jak finanční prostředky a nástroje v daném Eh, právním rámci využívat. A Překážky vznikají také proto, že neexistuje dostatek právních předpisů v EU, které by umožnili a usnadnili využívání těchto nástrojů. Česká strana uváděla také, že se objevují nesrovnalosti mm, ve využívání eh, systému Jeremy ze strany jednotlivých států a centrálně. Pokud jde o žadatele samotné, ty se potíkají, potýkají s náročným a zdlouhavým byrokratickým postupem, když se snaží splnit podmínky pro podání žádosti a pro vykázání způsobilých nákladů. Právě proto členské asociace uvádí, že k tomuto nástroji je přístup velmi obtížný. Na závěr svého vystoupení bych se ráda zmínila o podpoře ekosystému. Business Europe je přesvědčen, že je nezbytné podporovat celý ekosystém malých a středních podniků. Nestačí podporovat jednotlivé projekty. Nezbytné je vnímat propojednost mezi malými a středními podniky a jejich většími protěžky ustanovení, která by znemožňovala regionům eh, poskytovat takzvané produktivní investice nebo investiční pobídky velkým společnostem, které mnohdy vytvářejí pracovní místa a zajišťují růst. Takové omezení by mělo negativní dopad na příležitosti malých středních podniků participovat v globálních hodnotových řetězcích. Já si dovolím citovat příklady. V České republice proběhla analýza politiky investičních pobídek v letech 98 eh, až 2008. Eh, v jednom regionu eh, bylo vytvořeno 14 300 nových pracovních míst, z nich 38 pravděpodobně bylo eh, vytvořeno přímými investicemi a 62 díky místním investicím. A to je právě faktor, na který nesmíme zapomínat. V případě Rakouska ehm, máme 150 takzvaných jednotek pro hlavní kompetence, což jsou velké společnosti, které představují 23 průmyslové produkce a 37 eh, celko, eh, obje, procent celkového objemu výzkumu a vývoje. V jejich ekosystému mají 122 tisíc malých středních podniků, které fungují právě v daném ekosystému. A eh, my se tedy domníváme, že účast v globálních a místních hodnotových řetězcích nabídne malým a středním podnikům stabilitu a dá jim příležitost expandovat podnikání a zvýšit produktivitu. Zároveň se domníváme, že tato propojenost je nezbytná pro řešení problémů, s nimiž se malé a střední podniky setkávají, jak zmínila paní Pellegrini. Je to například nedostatek dovedností, manažerských schopností, protože investic do inovací, protože kdykoliv vytváříte hodnotový řetězec, potřebujete malé a střední podniky, i jako podnik velký, musíte ty malé a střední podniky dostatečně zaškolit, aby se vytvořil vztah spolupráce na samém počátku, abyste mohli uh, spolupracovat a dosáhnout takových procesů a produktů, aby byly splněny požadavky eh, na splnění harmonogramu, ale také kvality a kvantity produkce. Zároveň je nezbytné, aby se tyto podniky zaměřily na studium distribučních kanálů, platebního cyklu a dalších oblastí. Obdobně to platí pro výzkum a vývoj. Některé malé střední podniky jsou nesmírně inovativní, rychle se přizpůsobují změnám, jsou velmi tvůrčí ve vytváření nových produktů, zatímco podniky větší eh, dokáží rychleji umístit nové výrobky na trh a distribuovat celosvětově. Proto spolupráce v takovém řetězci dává malým a středním podnikům možnost dobrých kontaktů s klienty, nové obchodní příležitosti a další výhody ze spolupráce v takovém řetězci. Právě na tento rozměr spolupráce se často zapomíná. Myslím si, že by se této oblasti měly věnovat další výzkumy, mimo jiné. Já bych na tomto místě své vystoupení uzavřela s tím, že Business Europe je přesvědčena, že potřebujeme harmonizovaná pravidla, jednoduché digitalizované postupy, snadný a rychlý přístup, takzvaný fast track pro projekty, které nejsou finančně nákladné a proto jsme velice rádi, že tento výbor odhlasoval pozměňovací návrhy v naří, ve všeobecném nařízení, konkrétně článek 45, který zdůrazňuje zjednodušení a článek 51, který podtrhuje schopnost vytváření kapacit, včetně finančních nástrojů. A také článek 3, v Evropském fondu pro eh, roz, regionální rozvoj, který zdůrazňuje tematické vzdělávání a další vzdělávání pro potenciální příjemce a my zvláště vítáme také vytváření kapacit pro rozhodující a politické činitele, které bude znamenat také zjednodušení postupu, protože právě to potřebujeme a k systému Jeremy finančním nástrojům, bych jenom doplnil, že článek 3 posiluje aplikaci finančních nástrojů a umožňuje také využití rizikového kapitálu v článku 5, který je věnován malým a středním podnikům jakožto tematické prioritě. A v oblasti produktivních investic jsme také velice vděční za uh, Eh, pozměvací návrhy, které vedly k novelizaci článku 3, což znamená, že investiční podní, pobídky budou zaměřeny především pro malé a střední podniky, ale umožňují také eh, regionům a státům získat strategické investice. A Business Europe doufá, že Rada, komise, ale také plenární zasedání Evropského parlamentu tyto pozměňovací návrhy schválí tak, jak byly odhlasovány eh, v tomto výboru a že je tedy uvidíme v legislativním procesu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Musím říci, bohužel, ke zbývajícím expertům, že čím delší bude vystoupení, tím méně času na diskusi. Prosím tedy o stručnost, požádám nyní panelka Hendrikse, eh, zastupující řemesla. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji eh, za pozvání řešení slyšení. Váš sekretář mě požádal, abych zareagoval na tři otázky. A já se pokusím tak učinit. První otázka byla, jak eh, evropské malé a střední podniky, eh, jak se jim daří dostávat se tedy k prostředkům z Fondu soudržnosti a jakým překážkám na té cestě čelí. Musím říci, že parlament je docela optimistický, protože, jak asi víte, důležitou součástí a akcí a opatření evropské politiky územního rozvoje je eh, ta důležitá součást je zaměřená na v malé a střední podniky. Navzdory úspěchu v některých oblastech, některé u studie ukazují, že jenom 2 až 3, 2 až 3 malých a středních podniků nebo příjemců má v realitě přínos těchto fondů asi z 1 až 2 procent z nich v závislosti na daném členském státě. A v minulosti už jsme upozorňovali příslušné orgány v EU, že dopady strukturálních fondů jsou eh, v tomto eh, ohledu neznámé. Proto potřebujeme větší analýzu, hlubší analýzu. Financování malých a středních podniků dosahuje několika desítek milionů eur, ale neposuzuje se do posud žádný dopad tohoto financování. Navzdory tomu, že tyto podniky eh, představují více než 99,99% všech podniků v Evropě. Jaké překážky tedy pro podniky existují? V roce 2010, když jsme vám předkládali příslušné návrhy, jsme eh, prováděli takovou studii ze spoda nahoru, eh, která se měla zaměřit na eh, zkušenosti malých a středních podniků v jednotlivých regionech ve členských státech. Byly tam zkušenosti projektových manažerů, špatné, dobré. A v té studii jsme navrhli 105 zjednodušení v sedmi oblastech. Obecné problémy, administrativní zátěž, finanční řízení, eh, kontrola a pozdních plateb, audity a národní zprostředkovatelské organizace, eh, mediace v konfliktních situacích. To jsou tedy takové ty problémy, o kterých hovořila i paní Pellegrin. Takže eh, to jsou v kostce ty hlavní překážky. A z těch 105 návrhů z roku 2010 jsme velice rádi, že komise nedávno eh, řadu eh, přijala do svých návrhů. Druhá otázka, na kterou jste se ptali, byla, jaké eh, ponaučení z toho můžeme vyvodit. Já si myslím, že čtyři v zásadě. Všechny regiony, které zavedly eh, úspěšná opatření na podporu malých a středních podniků od samého počátku, měly nějaké partnerství s organizacemi malých a středních podniků, eh, kterými se, mělo defino, kterými se měly, měly definovat priority. Naopak, druhé ponaučení je, že eh, méně aktivní regiony, respektive ne, regiony nevyvíjející aktivitu vůči malým a středním podnikům, které nemají žádné partnerství, a to je velice důležité, abychom si mohli uh, vyložit eh, článek 5 eh, strategického rámce, kde se hovoří o zapojení strategických a hospodářských partnerů. Tak za třetí, administrativní postupy související se strukturálními fondy vylučují malé podniky z těchto fondů. Zprostředkovatelské eh, organizace malých a středních podniků a mikropodniků váhají stále více používat tyto prostředky. A díky tomu tedy i tyto podniky samotné. A tady je tedy nebezpečí, že malé a střední podniky už nebudou vůbec se chtít účastnit eh, strukturální fondů a budou raději pracovat s regionálními programy. Pouze s regionálními programy. A potom čtvrtá důležitá věc do budoucna je stále jasnější, že hlavní priority strategie Evropa 2020 se budou implementovat na úrovni regionu. A právě skutečná regionální politika bude tedy moci uplatnit eh, principy Evropy 2020 a díky nim, eh, nebo z toho budou mít i prospěch i malé a střední podniky. Třetí otázka, na kterou jste se ptali, bylo, jak zjednodušit politiku soudržnosti, abychom zjednodušili předpisy a povzbudili malé podniky, aby více používali evropské prostředky. Tak jak jsem říkal, my jsme předložili návrhy, komise přijala řadu našich návrhů. Nicméně naše hlavní obavy, ještě jednou zopakuji, je třeba vysvětlovat obsahy evropských textů i e, jejich doprovodných textů na národní a regionální úrovni, abychom se eh, vyhýbali eh, různým výkladům. Ty totiž často v minulosti vedly k eh, ničemu jinému, než se vlastně mínilo v původním textu. A někdy to také vedlo k tomu, aby, že, že místní orgány nepřijímaly projekty, které byly původně vytvořené pro malé a střední podniky. Za druhé, je třeba zjednodušit eh, formality. Je třeba eh, dokumentu, kteří, eh, k dokumentu, který jednou provždy stanoví rozsah potřebných informací a podle principu Small Business Actu, který zní jenom jednou, tyto informace se musí, nebo se budou muset podávat jenom jednou za celý projekt. Elektronický přenos, elektronická archivace dokumentů a samozřejmě harmonizace údajů vyžadovaných e, různými programy. Třetí e, návrh. Potřebujeme e, ty záruční systémy přizpůsobit na realitě malých a středních podniků. Tady musíme opět uplatnit princip proporcionality. To je základní Eh, princip toho aktu o malých podnicích. Protože je třeba opravdu se přizpůsobit finančním možnostem dané organizace. Zatím ten přístup je poměrně restriktivní oproti přístupu Think Small First, což je asi nejdůležitější eh, princip eh, toho aktu o malých podnicích. Některé regiony podporují jenom velmi velké projekty a, a jejich prostřednictvím velké podniky. Potřebujeme mm, také flexibilitu eh, pro zprostředkovatelské organizace, zejména u malých a středních projektů, kterým by se mělo dostat globální prostředku. To znamená, abychom zajistili lepší přístup k um, prostředkům pro ty malé a střední podniky i pro řemeslné podniky, my jako UAPNE navrhujeme, aby evropské opatření, eh, evropské instituce přijaly pět opatření. A to opět v, v souladu eh, s filozofií aktu o malých podnicích. Za prvé, eh, používat eh, zprostředkující eh, podnikové organizace. Je zřejmé, že většina malých a středních podniků nikdy nebude mít kapacitu, aby se zúčastnila sama o sobě nějakého projektu. Na druhou stranu, projekty, které dělají zprostředkující, zastupující organizace na národní úrovni, jsou prospěšné velkému počtu malých a středních podniků. Proto vyzýváme k dobrovolné politice, která pomůže práci těmto, těchto podniků a bude je podporovat tímto způsobem. A, a je třeba proto zjednodušit příslušné administrativní postupy a tím se také zjednoduší přístup k globálním fondům. Za druhé, je třeba upravit eh, pravidla technické pomoci. Navzdory efektivitě technické pomoci ji málo eh, organizací podniků nebo združení podniků má k ním přístup. To říkala, myslím, i paní Pellegrin ve své studii. Takže eh, tohle se zdá, že je jedna z nejlepších institucí pro lepší řízení v regionech. A také by to samozřejmě pomohlo těm podnikatelským nebo podnikovým organizacím. Dále potřebujeme společný eh, program vzdělávání a informování všech aktérů. Na jednu stranu, ne ve všech příkladech, případech, má manažer projektu všechny nezbytné informace. Na druhou stranu spolupráce mezi eh, manažery projektů a eh, správními úřady místními často chybí, což ohrožuje nebo dokonce poškozuje eh, kvalitu partnerství a jejich tvorbu. Takže v rámci technické pomoci musíme klást důraz na nějaký takový nástroj pro eh, průběžné vzdělávání. Potom eh, tady opravdu, opravdu se musíme chobit, chobit té zásady ještě jenom jednou. Vzhledem k složité situaci ve členských státech a v regionech a také nedostatečné koordinaci organizace eh, nebo združení podniků většinou jsou odražena, odrazena, protože musí dávat peníze a čas na něco takového. To je také jeden z závěrů té studie. A potom na základě eh, principu jenom jednou navrhujeme eh, zavedení jednotného kontrolního a auditního systému. Jednotná eh, auditní a kontrolní složka, která bude k dispozici všem správním orgánům v jednom systému budou všechny nezbytné údaje pro všechny typy kontrol na všech úrovních. A potom potřebujeme vytvořit eh, systém zprostředkování, který eh, bude řešit různé výklady. Většina eh, aktérů vzhledem k odlišnému výkladu národních textů se dostává eh, do problémů s zajištěním platebních kontrol a tak podobně. To všechno se dá vyřešit eh, v dialogu mezi všemi partnery. Takže si myslím, že potřebujeme systém eh, vzájemného uhlazování sporů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď dám slovo panu Tomasi Rikemu, který je poradcem pro hospodářství a vědu na zastoupení Saska Anhalska v EU a ten bude hovořit o příspěvku strukturálních fondů na podporu malých a středních podniků v Sasku a Hlavsku. Prosím, co nejstručněji. Děkuji vám mnohokrát e, za e, pozvání. Moji předřečníci už řekli spoustu důležitých věcí, proto já se e, teď um, mohu trochu omezit, abychom potom ještě měli čas na debatu. Jenom stručně se podívejme na náš region. Tohle je spolková země Sasko-Anhaltsko, je to jedna z pěti nových spolkových zemí v Německu a má asi 2,3 milionu obyvatel. Magdeburg je hlavní město naší eh, země. Eh, severní část země eh, je hodně strojírenská a jich je hodně eh, chemického průmyslu. Sasko a Nahalsko má asi 60 tisíc podniků, z toho 99% jsou podniky malé a střední. A 86% zaměstnanců pracuje pro tyto podniky. Malé a střední podniky vydělají 60, eh, nebo udělají 61% obratu eh, všech podniků v eh, Sasku a na Hodsku. Eh, k významu malých a středních podniků, tak oni jsou pro nás velice důležité, neboť velice přispívají k HDP. Mají také velký význam pro zaměstnanost a samozřejmě také pro inovativnost našeho hospodářství. Když se podíváme na cíle eh, politiky soudržnosti, tak nám jde především o srovnání Saska Anhaltska, nebo jeho vyrovnání, eh, co by kdysi začátkem 90. let zaostalého regionu s moderními hospodářskými regiony v Evropě. To je hlavní eh, cíl politiky soudržnosti. A kvůli tomuto cíli jsme eh, použili právě eh, fondy sociální a v rozvoje venkova, tak abychom podpořili při, nás v 90. letech při restrukturalizaci a teď při inovaci těchto podniků právě eh, s pomocí ERDF. A také eh, nám tyto fondy eh, pomáhají v kvalifikaci příslušných stávajících zaměstnanců podniků, tak aby tyto podniky byly konkurenceschopnější a abychom zvládli demografickou změnu. Teď se podívejme na několik eh, cílů eh, politiky strukturálních fondů v Sasku a Anhaltsku. Prvním cílem je samozřejmě zvýšit eh, konkurenceschopnost podniku. Druhý cíl je schopnost podniků inovovat a její posílení. Samozřejmě mm, ten, tento cíl je stále důležitější a dalším cílem je eh, podporování podnikání, podnikavosti a nabádání lidí k tomu, aby eh, zakládali nové podniky. Tyhle všechny eh, mm, cíle financujeme z ERDF a potom ten cíl eh, zaměstnanosti a kvalifikace eh, nebo změny kvalifikace zaměstnanců eh, se pokrývá z Evropského sociálního fondu. Teď se podívejme na strukturu hospodářství v naší zemi. Jak už jsem říkal, právě strojírenství je u nás velice důležité. Také máme automobilový průmysl, Potom tam máme silně zastoupené potravinářství a na jihu také chemický eh, průmysl s velkými chemickými eh, zónami nebo továrnami. A potom eh, také se u nás hodně uchytla fotovoltaika, větrné elektrárny a zpracování biomasy. jaké priority jsme si eh, pro posilování eh, konkurenceschopnosti podniků stanovili? Za prvé, to je podpora eh, růstu podniků. To znamená, že podporujeme investice prostřednictvím RDF. Další bod je zpřístupňování nových trhů pro tyto podniky, to znamená podporujeme zahraniční expanzi těchto podniků a potom eh, podporujeme eh, mladé podnikatele při eh, růstu. Například pomáháme jim po opuštění univerzity a také pomáháme propojení těchto podniků s různými středisky orientovanými na transfery. Tady se můžete podívat na objemy té podpory. Evropský fond regionálního rozvoje jsme spojili s národním programem zlepšení regionální hospodářské struktury. A tady máme výsledky za let 2000 až 2010. Tady je ten druhý řádek, kde vidíte, že jsme dali asi 2,2 miliardy eur a z toho polovinu eh, jsme dali na podporu malých a středních podniků. Mimořádný, eh, mimořádné, eh, mimořádný je počet vytvořených pracovních míst právě tím kombinovaným příspěvkem Eh, německé státní pokladny a z Fondu pro rozvoj, z e RDF tedy. Eh, předpokládáme, že se vytvořilo asi 1,70 tisíc pracovních míst, nebo zajistilo, a z toho 640% bylo v malých a středních podnicích. Posílení inova, tedy konkurenceschopnosti, to je jenom eh, jeden, jedna složka při používání strukturálních fondů. Důležitým eh, dalším aspektem je posílení inovativnosti v dané zemi. Nedávno v Německu vyšla studie eh, státní eh, podpůrné banky, která poukazuje na to, proč podniky nejsou dostatečné 43% dotazovaných podniků uvedlo, že na to nemá dost interních zdrojů, 37% uvedlo, že nemá dost externích zdrojů a jenom 29% uvedlo, že nemá dostatek odborných zaměstnanců na to, aby mohlo inovovat. A proto jsme eh, zaměřili financování ze strukturálního fondu na posílení eh, inovativnosti. V letech 2007 až 2011 v Sasku Anhaltsku kromě evropského, eh, nebo tedy eh, z Evropského fondu pro regionální rozvoj došlo nebo přiteklo 300 milionů eur na, inova, na zvýšení inovativnosti podniků. Například Máme tady program na podporu eh, podniků eh, při, eh, smluvním, smluvní, při smluvních kontaktech s univerzitami. Podniky si mohou objednávat konkrétní výzkum, konkrétní zakázky u univerzit a tím vlastně potom z těch výsledků zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Další eh, způsob, jak posílit eh, konkurenceschopnost, je posílení nebo podpora sítí. Jak už jsem říkal, máme u nás eh, silný dodavatelský průmysl pro automobilky a tito dodavatele jsou navzájem propojeni kontakty. Například taková síť dodavatelů se jmenuje Marek Automotive a tu jsme podpořili také ze strukturálních fondů. A potom třetí eh, věc je podpora inovačních a technologických center. Těch máme více. Obrázek tady je technologický park v Hale, což je město na jihu Seská Anhalska. Tak teď se podívejme na Evropský eh, sociální fond. Jaké eh, tam klademe priority při eh, podpoře malých a středních podniků. Za prvé to je vzdělávání samotné. Jedna důležitá věc je eh, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a samozřejmě také nábor odborných pracovních sil. Neprozadívám žádné tajemství, že Sasko a Lhansko, když řeknu, že Sasko a Lhansko eh, je eh, německý region postižený vystěhováváním. Zejména tomu tak bylo v 90. letech, potom už eh, se to eh, vystěhovávání zpomalilo a teď už se úplně zastavilo, ale stále více nám chybějí odborné pracovní síly. A mm, proto se snažíme podporovat ten eh, potenciál odborných sil. Dávám příklad eh, projektu PFIF, což znamená píšťalka. A eh, je to složeno z portálu pro zainteresované a flexibilní pracovní síly. A chceme tím podporovat tedy z prostředků země Sasko-Anhalsko a z ESF následující. Eh, chceme, aby eh, kvalifikovaní zaměstnanci dlouhodobě zůstávali v, v eh, zemi. Chceme také zajistit, aby k nám do budoucna proudili. A chceme tedy zabránit tomu, aby nás opouštěli. Kromě toho bychom chtěli podpořit, aby ti, kteří se již vystěhovali, se zase vrátili. Máme širokou informační kampaň a, a širokou internetovou platformu. A také takzvané eh, také eh, kouče, kteří eh, se cíleně ptají a po takových lidech a potom je také oslovují. Kdo z toho má přínosy? Samozřejmě jsou to podniky samotné a potom jsou to ti zaměstnanci samotný. Pokud bych měl hovořit o nějakých budoucích výzvách v této oblasti, tak si myslím, že samozřejmě stále zůstává velkou výzvou inovace. Doufám, že do budoucna eh, strukturální fondy nám eh, budou i nadále umožňovat, podporovat eh, výzkum, že podpoříme spolupráci mezi vědou a hospodářstvím, že eh, optimalizujeme eh, možnosti pro eh, transfer technologií a také že také budeme mít dostatečné prostředky, jak podporovat odborné pracovní síly. Do budoucnosti budeme také mm, podporovat různé internacionalizační eh, strategie našich eh, společností, budeme zvyšovat jejich podnika, most eh, a tolik tedy k této části. A v oblasti Evropského sociálního fondu si myslíme, že budoucí výzvy budou podporovat vzdělávání, pracovní kvalifikace, a také eh, zajištění eh, nebo vyrovnání se s demografickými změnami, tak abychom zajistili naše potřeby personální. Samozřejmě má prezentace je vám k dispozici a eh, rád vám odpovíme jakékoliv dotazy. I would like to thank you, Mr. Thomas Rike. Děkuji panu Tomasi Rikemu Máme nyní zhruba 15 minut na dotazy členů a také na připomínky Evropské komise. Dávám tedy slovo panu Nilsenovi. Děkuji mnohokrát, budu hovořit švédsky. Bylo velice zajímavé sledovat diskusy. Četl jsem také hodnocení i kritiky, podle nichž se eh, podle níž malé a střední podniky nemají dostatečný přístup k financím, ale eh, podle svých zkušeností, také jsem spolupracoval s Business Europe, mohu říci, že ty moje zkušenosti byly eh, pozitivní. Podniky, které znám na severu Švédska, těm se dařilo. Když se jich zeptám, zda se jim dařilo získat finanční prostředky, tak eh, obvykle tomu bylo tak, že ty podniky, které chtěly rozvíjet cestovní ruch, tak mohly činit i s dotacemi. Ale tyto eh, podniky často uh, Ehm, neviděli přesně, jakou formou podporu získá ta, z kterých zdrojů by šla. Proto otázka zní, zda souhlasí s tímto postřehem, že je často velice obtížné získat finanční prostředky pokud se v tom nevyznáte. Potřebujete vytvořit platformu, která by nově se skupila malé a střední podniky, protože ten malý a střední podnik jako sám nemá fyzicky dostatek času, aby před a prostředků, aby dal dohromady eh, náležitý projekt. Proto by bylo důležité se skupit eh, takovou práci formou nějaké platformy, to si myslím, že by se eh, osvědčilo. Osvědčilo se to konkrétně v podnicích, které působí v cestovním ruku. Otázka tedy zní, zda je možné nějakým způsobem podpořit vytváření takových platform, které by pomáhaly malým a středním podnikům. Děkuji. Paní Kelly, chcete položit otázku? Pan Kelly. Nejprve chci poděkovat za vystoupení a pokud jde o celkové zapojení se malých a středních podniků. Je to určitým zklamáním, ale je to zároveň pochopitelné. Řada malých podniků je prostě příliš malá na to, aby měla dostatek času a prostředků, které by měla věnovat vyplňování formulářů a předkládání žádosti o něco, co pak třeba neuspěje. Musíme si uvědomovat skutečnost, že malé a střední podniky ehm, často e, bojují se zvládáním základního účetnictví ehm, a proto si musí objektivně klást otázku, zda vůbec věnovat čas a úsilí na něco, eh, co jim vlastně žádné finance nepřinese. Další věc, která by jim však pomoci měla, je zjednodušení, vůbec opatření pro simplifikaci, tak jak zmiňoval pan Hendrix. Eh, zároveň si však uvědomme to, že zmínil 105 zjednodušujících opatření, samo o sobě ilustruje, jak složitý ten celý systém je a jak obrovským způsobem ta byrokratická zátěž narostla. Pokud byste měli někomu říci přímo na ulici tady v terénu, že jsme doporučili 105 zjednodušujících opatření, tak eh, bude asi šokován, bude pro něj velmi těžko pochopitelné, proč můžeme potřebovat ke zjednodušení 105 opatření. A eh, zároveň ale cítíme velkou podporu v těch slovech, eh, že komise, jak řekl pan Hendrix, toto má na paměti, reaguje na to a snaží se věci zjednodušovat. Ehm, když říká, eh, měli bychom uvažovat nejprve v malém měřítku, měli bychom si říkat spíše think simple, uvažovat jednoduše na úvod, díky tomu bude vše snažší, atraktivnější a nakonec to bude mít větší přínos pro malé a střední podniky, které, jak bylo správně řečeno, jsou páteří ehm, podnikání v Evropě a pokud se máme dostat z hospodářské recese a zvýšit konkurenceschopnost, je to jediná cesta ku předu. Děkuji vám. Děkuji, pan Dan Kellis. No, Děkuji. To je opravdu velmi zajímavá debata. Můj dotaz už eh, byl tak trochu nadhozen, ale já se vrátím k tomu, na jsem se chtěla zeptat. Když totiž přemýšlíme o politice soudržnosti a souvislosti politiky soudržnosti eh, s tím předivem malých a středních podniků, myslím, že je tu problém, o kterém diskutujeme celá léta, ale stále nebyl vyřešen. Doufám třeba, že nejsem příliš optimista, že v následovém programovém období se nám podaří, podaří vytvořit takové podmínky, abychom byli schopni usnadnit malým a středním podnikům přístup k financování. Potíž totiž zůstává, a to je velice závažná potíž. A proto myslím, že potřebujeme opatření a nařízení taková, která budou zaměřena přímo na malé a střední podniky, na jejich prostředí. V Itálii se říká, co je malé, to je hezké. No, to je sice hezké, ale stejně se setkávají s těmito problémy. Malé a střední podniky se potýkají s velmi závažnými potížemi. Eh, při snaze dostat se k financování. O některých těchto problémech se už hovořilo. Například co se týče zjednodušení, zeštíhlení eh, té byrokratické zátěže. A to je velice závažná věc, protože eh, čas běží jinak pro malé podniky a veřejnou zprávu. Ve veřejné správě eh, čas běží pomaleji, zatímco v malém a středním eh, podniku eh, je třeba jednat rychleji. Pokud totiž dnes vymyslí projekt a mají možnost ho realizovat za 5-6 let, může se stát, že za 6 let už ten projekt nebude udržitelný na trhu, už nebude konkurenceschopný. A těmito problémy se musíme zabývat. Například, jak usnadňovat i združování těch malých a středních podniků, právě protože jsou malé. Aby nebyly jen konkurenceschopné, ale také připravené tuto výzvu přijmout a zhostit se jí, abychom co nejlépe mohli využít zdroje, které jsou k dispozici. Žijeme v obtížné době, krize je velice tvrdá a tíží zejména malé a střední podniky, protože právě ty mají nejvíc potíží. Malé a střední podniky mají problémy s likviditou, přístupem k úvěrům, e, jsou ohroženy zánikem. Pokud by v Itálii se měla rozpadnout síť malých a středních podniků, tak by se rozpadla Itá- nebo rozpadla by se ekonomika Itálie. Pokud se zamyslíme nad politikou soudržnosti, tak eh, je to důležité z velmi prostého důvodu. Jak už zde bylo řečeno, zdroje, o kterých hovoříme, jsou ty jediné, o kterých víme, že budeme mít v následujících letech. Takže buď budeme vytvářet podmínky pro to, abychom malým a středním podnikům umožňovali tyto zdroje používat pro rozvoj, pro růst, pro inovaci a práci, a nebo se ta potíž stane opravdu velikou potíží a může, může tížit hodně a zejména malé a střední podniky. Potřebujeme tedy velice konkrétní eh, opatření. I proto, abychom umožnili regionům, regionům, eh, které eh, potřebují tedy přístup k těmto zdrojům, aby tedy vůbec mohli vytvářet takové podmínky, aby mohli usnadňovat přístup eh, k finančním eh, zdrojům a využívání toho, co je na místě. Děkuji, pan Vlasák, ale jen stručně, prosím. Very much, chair. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych nejprve poděkovat za všechna vystoupení, která byla pro nás také velmi inspirativní. A chtěl bych říci, že všechny postřehy a názory eh, se nám doufám podaří eh, vyřešit v návrzích eh, ve legislativy. Co však podle mého názoru trošku chybělo byl důraz na lepší komunikaci mezi podnikateli na straně jedné a e, samozprávami na místní a regionální úrovni. Ano, samozřejmě zjednodušení potřebujeme přístup ke, k veřejným zakázkám, to je také důležité. Ale právě v této souvislosti je důležité, aby se zástupci malých a středních podniků zapojovali do těchto diskusí. Sdílíte tento názor? Děkuji. Eh, Miss Manesku. Paní Manesku, děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat za všechna vystoupení, která krásně odrážejí eh, priority, překážky a také některá opatření, která doporučujete přijmout, abychom mohli všechny překážky překonat. Pravdou je, že spolu s komisí se nám podařilo do značné míry situaci malých a středních podniků zlepšit. I nadále však nám zbývá spousta práce například zlepšit přístup eh, k finančním nástrojům, zlepšit přístup také těchto podniků na evropské i mezinárodní trhy, poněvadž i to je důležitý aspekt. A také jste správně zmínil některé prioritní otázky, jako například tzv. smart regulation a zjednodušení pravidel. To je vše velmi důležité, včetně z našího financování a zlepšeného přístupu na trh. Když si uvědomím eh, všechny pozměvací návrhy, které již byly podány, ať už v našem výboru eh, nebo i jinde, které odrážejí tyto priority, ráda bych zjistila, co si myslíte o možnosti zjednodušit vymáhání dluhů přes hranice jednotlivých států, tak abychom zvýšili právní jistotu právě v těchto přeshraničních transakcích a jak podpořit eh, rychlejší transpozici směrnici o eh, spožděných platbách, která má vstoupit v platnost až od 1.1.2013, eh, protože to by také přispělo ke našímu financování. A kolega Vlasák také žádal usnadnění účasti ve veřejných výběrových řízeních na státní zakázky. Tedy děkuji mnohokrát a velice se těším na spolupráci v budoucnu, že bude tedy tak plodná jako dosud. Pan Olbrich, děkuji. Jenom velice stručně. Nejprve eh, Děkuji za vystoupení. Malé a střední podniky jsou velmi populární, každý o nich hovoří. Ehm, každý to opakuje, ale čím více o té problematice hovoříme, tím složitější se stává. Nemusíme za to už bojovat, protože každý by nyní rád podporoval malé a střední podniky. Ehm, ehm, já vím, že nikdo není proti tomu, aby malé střední podniky patřily k prioritám, ale já bych se zeptal zpravodajů, eh, autorů tedy zprávy, zda víme, zda je správně nastavena velikostní definice malých a středních podniků pro všech 27 členských států, kde jsou limity mikropodniků a kde je limit malých a středních podniků. Ve výboru Regi jsme například odhlasovali rozsah, který by se vztahoval nejenom na malé a střední podniky, ale také na mikropodniky a makropodniky a takzvané sociální podniky. E, to není rozhodně nějak proti malým a středním podnikům, je to spíše pro větší podniky, které s malými a středními podniky spolupracují. Moje otázka tedy zní, zda bychom nemohli mít lepší, užitečnější definici malých a středních podniků. Zdá se totiž, že tyto podniky stále rostou. Konkrétně u nás se stávají velkými podniky a tady se poněkud ztrácíme. A moje druhá otázka zní, zda evropský administrativní postup je složitější než podání žádosti o úvěr v bance? jak si stojí postup žádosti o e, evropské peníze. My si neustále stěžujeme, e, nabízíme e, revolvingové nástroje a je to tedy u nás složitější nebo jednodušší než v bance. Já sám v podnikatelském sektoru nepůsobím, ale vím, že získat finanční prostředky by nemělo být příliš snadné. Samozřejmě to nesmí být moc komplikované, ale ani příliš snadné. Jde o veřejné peníze. Děkuji. Chtěl by se vyjádřit někdo z Evropské komise? Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já bych měla spoustu jak poznámek, tak dotazů a tak dále. Ehm, tato diskuze ještě rozšířila eh, tu základnu, o které začala eh, se hovořit se, se studiem. Eh, hovořilo se o různých regulačních záležitostech, ale především si poděkovat za pozvání, za iniciativu zahájit vůbec tuto studii, která je velice užitečná. Některé z těchto počátečních eh, výstupů, které byly naznačeny, hodně rezonují s tím, co už jsme slyšeli v diskuzích. A ráda bych se zmínila jen o několika prvcích, eh, které zazněly v diskuzi. Poznamenala jsem si přístup k financím. To je samozřejmě zásadní otázka. A eh, týká se podniků a zejména těch malých a střední. A velice ráda jsem tomu, že ve, v politice soudržnosti se klade na toto právě velký důraz. Do budoucnosti je zapotřebí tematické koncentrace eh, ve financování prostřednictvím RDF aby malé a střední podniky měly přístup k financím. To je vš, samozřejmě vítáno. Pro stávající programové období také ještě Eh, uvažujeme o tom, eh, aby bylo možné eh, v těch změnách programů a v novém programování umožněno, aby malá a střední podniky měly přístup k financování. Pak zde zazněly otázky vyplývající i ze studie. Byl tam diagram, který ukazoval, jak vypadá tedy přístup k financím. Ze Saska Anhalska jsme slyšeli, že financování zásadní otázkou jaké typy financování. Jsou to granty, jsou to půjčky, nějaké záruky, je to rizikový kapitál, nebo je to nějaký nepřímý přístup k financím, například prostřednictvím nějakých voucherů, eh, což vypadá tak, že malý a střední podnik eh, nikdy ty peníze ve skutečnosti nevidí, ale je mu nějak ta protihodnota zajištěna. Jakým způsobem tedy eh, financování si přejete řešit tuto otázku. A jak to financování má vypadat? Má to být financování individuálních firm, nebo pro spolupráci mezi firmami, a nebo pro spolupráci například mezi firmami a um, výzkumnými ústavy? Přístup k financování e, také souvisí s tím, jako, jaké množství financování je požadováno. Hovoří se tedy o velmi malých e, grantech, kde myslím, že jde o proporcionální eh, množství, které by odpovídalo té administrativní zátěži, nebo se jedná eh, o nějaké větší objemy. A to mě vede samozřejmě eh, trochu vedlejší cestou k tomu, že zhruba 2-3 procenta mají, malých a středních podniků mají přístup k těm strukturálním fondům. Vždyť se podívejte na to, že to je 19 milionů malých a středních podniků celkem. Ale to je jen taková myšlenka, já jsem to nerozpočítávala do detailu, ale jasně, že neúplně na všechny eh, podniky to může vyzbít. A o jaké množství se tedy jedná, o jaké množství je zde zájem, množství financí. Podle toho lze pak zacílit e, financování. Co se týče té studie, ještě bych se chtěla vrátit k jedné z posledních poznámek o přístupu k veřejným zakázkám. Náš dojem je takový, že malé a střední podniky a vůbec firmy potřebují nejvíc v době krize přístup k solventním klientům, spíše než ke grantům. Je tato věc nějakým způsobem řešena? Souvisí to také nějak, nebo je to začleno do toho kontextu eh, směrnice o spožděných platbách? Komise totiž navrhovala eh, podmíněnost eh, v té směrnici o spožděných platbách, že Toto má také souviset s konkurenceschopností mm, podniků, malých a středních podniků. A e, co já vím, tak tato podmínka ex ante by neměla být převzata. A to mě vede k, k začlenění malých a středních podniků do procesu Především tedy do definice programu, do implementačních mechanismů, jaké jsou podmínky a tak dále. Komise do návrhů financování eh, programu zašlenila posilování partnerství a začlenění podnikatelského sektoru, zejména malých a středních podniků do těchto činností a velice aktivně eh, o toto usilujeme. Hovoří se také o úloze malých a středních eh, podniků pro takzvanou inteligentní eh, inovaci. Eh, může se stát, že v členských státech se může rozvíjet inovační strategie i prostřednictvím regionu malých středních podniků. A malé a střední podniky by k tomuto mohly přispívat. Jednou z hlavních priorit komise je také zjednodušení ano, beru na vědomí těch 105 eh, zjednodušení. Myslím, že pan Einstein zaznamenal, že je velice snadné něco eh, zkomplikovat, ale na to, aby se něco zjednodušilo, je zapotřebí génia. Chci tedy říci, že eh, usilujeme o um, užívání informačních technologií i pro politiku soudržnosti vybízíme členské státy, aby využívali peníze na technologickou asistenci, také k lepší implementaci, eh, k lepšímu provádění a snažíme se také přesvědčit o tom členské státy, aby takto bylo umožněno zjednodušit eh, administrativu i lepší komunikaci v jednotlivých programech. Děkuji. Děkuji, předám slovo jednotlivým řečníkům našeho panelu. Prosím, eh, nemluvte déle než dvě minuty. K tomu prvnímu dotazu ohledně platform, které by usnadnily přístup malým a středním podnikům k financím. Myslím, že jich je mnoho na národní úrovni a také kolega zde o tom může říci více, může hovořit o tom, jak s nimi pracují. E, my s nimi také pracujeme v Business Europe, ale dostáváme se k podobnému problému. Jak se dozvědět o těchto platformách? Takže nejjednodušší věcí je, když chci podnikat, eh, tak eh, eh, abych mohla kliknout a mm, měla přístup k informacím, ke všem možným zdrojům informací o fondech, o různých místech, kde jsou dostupné finance. A potom veřejná zakázka. Ráda bych k tomu poznamenala, že vlády eh, z evropských eh, peněz financují mnoho transformačních eh, projektů. Malé střední podniky, které kdyby chtěly se současnit této soutěže, tak by to pro ně bylo důležité. Proto je tedy veřejná zakázka velice důležitá věci pro malé střední podniky. Um, thank you. Um... Děkuji. Zazněla celá řada dotazů, zejména k panu Kelimu, bych tak řekl, doufám, že to nebyla kritika o těch 105 eh, zjednodušeních. My jsme eh, seriózní uspořádání. Možná, že ten eh, slogan, který se používá ohledně zjednodušení a také inteligentní regulace, ten zní nezjednodušujte. Protože zjednodušení, jak už řekla komise, a to poprvé slyším od komise, Zjednodušení legislativy vůbec není jednoduché, je to velice složité. Pane De Angelisi, hovořil jste o združování mm, malých a středních podniků. Ano, ale je dlouhá tradice zemina u vás, ve vaší zemi, e, ve združování těchto malých a středních podniků, které mají své organizace, jež reprezentují. A tím také reaguji na slova pana Vlasáka. Hlavním poselstvím je mít jasné partnerství ve správě a řízení mezi veřejnými orgány, tedy orgány veřejné zprávy a různými eh, partnery na sociálně a ekonomické eh, úrovni, ať už je to tedy Eh, potom úroveň regionální, národní nebo evropská. K paní Manesku eh, ohledně plateb. Myslím, že to už eh, jednáme o tom trochu pozdě, protože to bylo odhlasováno. Víte, že se o pozdních platbách hovořilo dlouho. Členské státy si nepřáli implementovat tento text dříve. A mm, to snad potvrdí i pan De Angelis. Naši podnikatele trpí touto situací. Myslím, že to je šest měsíců, to, to zmiňované období. Eh, a další, myslím, že budeme muset dále diskutovat. Normálně nehovořím o tom, jak vypadají malé střední eh, podniky, protože to je taková sexy věc, ale často se to mm, neužívá správně. 50% jsou jedno, jsou tedy mm, podniky o jednom člověku. Jsou to mikropodniky, podniky eh, a 96 podniků jsou malé podniky, které mají méně než 50 zaměstnanců, což jasně ukazuje, že ten hospodářský rámec po celé Evropě eh, průměrný eh, podnik má pět zaměstnanců v Evropě. Tak to vám ukazuje obrázek toho vlastně, jaké podniky jsou zastoupeny v těchto kategoriích. Já bych eh, v zásadě zareagoval na tři otázky. Za prvé, otázka eh, po té platformě. Tady si myslím, že je zcela třeba, aby podpůrné sítě, jako je eh, síť Enterprise Europe, byly posilovány i nadále. Protože mají velký velký význam i při poradenství. Potom eh, k tomu, co říkal pan Olbrich, k velikosti malých a středních podniků. Nejenom eh, uvnitř Evropy jsou rozdíly, ale už i v Německu jsou rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi, eh, tedy spolkovými zeměmi. Podnik přes 20 zaměstnanců ve staré spolkové zemi 20 až 140, pardon, tak ta kategorie e v, u nás je 90. nové členské zemi, takže tam jsou velké rozdíly. A malý a střední podnik není úplně to též tedy po každé. A mm, pokud jde o to, co je třeba udělat. Myslím si, že případky v rámci eh, strukturních fondů jsou eh, nezbytné a uvědomme si, že je tady také eh, od loňského roku Bazily 3. A my máme ten problém s tím, že přístup podniků k úvěrům se zhorší a že by tady mělo být možné pomoci podnikům. A musíme se zamyslet nad tím, jak jim eh, usnadnit eh, získání úvěru na soukromém trhu za stávajících podmínek. Jen velice stručně. Ta debata byla velice zajímavá a padla spousta otázek eh, velmi zajímavých a já je považuji za další východisko eh, na naš, při práci na naší studii. Ta definice eh, malých podniků, tak eh, tak nevím, tady, jestli je to spíš otázkou té hluboké diverzity, jak říkal pan Hendrix, Prostě tohle jsou eh, prostě velice otevřené otázky, jaké typy financí jsou třeba, v jak velkém objemu. Možná říkat hodně hmm, není ta správná odpověď. Potom také přístup k eh, veřejným zakázkám a ne ke grantům. To je zajímavá alternativa, kterého bychom, kterou bychom možná měli více studovat. Děkuji. Já bych jenom uh, jednu poznámku. Nechci začínat akademickou debatu, eh, co to je malý a střední podnik, ale na našem výboru se bavíme o eh, způsobilosti, o rozsahu působnosti. A proto říkáme, že ve věč, rozvinutějších regionech 80% bude zvláště vyčleněno na tři priority – a jedna z toho budou malé a střední podniky, čili tam by mělo být zcela zřejmé, co eh, tím myslíme. Tam nejde o to, jaká byla historie a tak dále. A měli bychom mít definici velice jasnou, protože když bychom k tomu přidali ještě mikropodniky, co, eh, tak by mělo být jasné, co je eh, třeba dělat. Ale prostě tohle, tady jde o peníze, o způsobilost a k čerpání prostředků, takže je třeba si to ujasnit. Dobrá, já vám děkuji eh, za příspěvky a teď eh, se vrátíme eh, k našemu pořadu jednání a bod 7 tady máme. Požádám paní Manesku aby eh, předložila návrh eh, svého stanoviska k transevropským telekomunikačním sítím. Shall we wait for few minutes or? Máme chvilku počkat, nebo se to mám pustit? Eh, vreau să, să remarc eh, propunerea Comisiei Europene. Já bych ráda uvedla, že návrh Evropské komise eh, má za cíl vytvořit sérii obecných zásadách, zásad k cílům a prioritám pro širokopásmové sítě a infrastrukturu digitálních služeb v telekomunikacích. A mm, tady jsme v kontextu eh, v nástroje pro propojení Evropy. Ráda bych uvítala iniciativu komise, která dozajista eh, posílí hospodářský růst a eh, pomůže nám dosáhnout cíle strategie 2020. Je zřejmé, že rozvoj širokopásmových sítí a zvýšení eh, jejich používání eh, občany i podniky je důležitý krok vpřed. A nástroj Connecting Europe může být eh, podstatným nástrojem ve členských státech s cílem financovat rozvoj širokopásmových sítí ve znevýhodněných oblastech. Strukturální fondy představují důležité nástroje k dosažení Eh, cílu digitální agendy, ale je také důležité, aby mm, CF fungoval eh, jako doplněk k financování širokopásmového přístupu na venkově. Potom tady máme eh, elektronické zdravotnictví, faktury, spravedlnost a tak dále a ty docela jistě eh, zvýší konkurenceschopnost a zahrají roli při zvýšení eh, růstu ekonomiky. Potřebujeme eh, vytvořit evropskou eh, infrastrukturu a tím podpořit eh, informační společnost. Povede to k výkonnější ekonomice, kde spotřebitelé z eh, členských států, ať už jsou rozvinuté jakkoliv, budou mít přístup k různým typům služeb, jak na evropské, tak na národní úrovni. Pokud jde o seznam těch přijatelných projektů, oprávněných projektů, které eh, bychom měli financovat z CEFu, tak eh, ten by měl být eh, nebo zohledňovat specifika jednotlivých členských států. V poslední v neposlední řadě bych ráda zdůraznila, že je důležité zapojit místní a regionální orgány a podpořit je technickými opatřeními na národní úrovni to jim pomůže navýšit eh, administrativní kapacitu a nám to pomůže prosazovat opatření, která povedou k uspokojení eh, místních a regionálních potřeb. Ještě jednou bych zopakovala, že vítám iniciativu komise, je velice užitečná a důležitá a rád bych eh, požádala kolegy o jejich pozměňovací návrhy. Děkuji. Okay, uh, is there someone from the EPP? E- Přeje někdo za EPP promluvit? Děkuji, eh, pane předsedo. Já tady zastupuji našeho eh, stínového zpravodaje k tomuto stanovisku pana Royela a ten mě poprosil, abych vám řekl, že my jako EPP i u tématu širokopasmového připojení mm, si myslíme, že je třeba podporovat trh. A, a ne a, po něm a, to spoustu požadovat. Ale myslíme si, že paní Manesku má pravdu v tom, že e, ne všude může trh dosáhnout. A proto eh, ten úmysl, eh, aby eh, nástroj pro propojení Evropu, Evropy mohl financovat i toto, vlastně podporujeme. Je tady ovšem nebezpečí, že programy, které máme na podporu infrastruktury, by mohly se překrývat a možná, že bychom potřebovali mm, tedy integrovanější přístup, kdy eh, budeme tedy no, vzájemně slaďovat tu podporu, kde budeme mít jasné pořadí priorit. Eh, díky němuž můžeme do budoucna dosáhnout eh, dobré pokrytí širokopásmovým připojením. Ne všude eh, v odlehlých oblastech a v venkovských oblastech a méně rozvinutých oblastech dosáhne trh ovšem. Ovšem naše opatření by neměla vést k tomu, abychom eh, znejistili investory. Evropská podpora musí být eh, sladěna s místními programy i s investory, tak abychom nepodpořili něco, co znejistí aktéry na trhu. Takže k tomu bychom tam chtěli podat eh, případně pozměňovací návrh. Děkuji. Anna Mirata. Paní Anna Mirata. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce za její text, protože to je eh, důležité téma pro lidi, kteří žijí zejména na venkově a také v odlehlých oblastech. Často sám trh nemůže situaci vyřešit. V určitých případech si to nemůže dovolit, bylo by příliš drahé vytvářet ehm, širokopásmové sítě v některých oblastech Takže mezi zemědělskou politikou a telekomunikační e, politikou by mělo být nějaké pojítko. Jak vytvářet zaměstnanost na venkově, pokud tamní obyvatelé nebudou mít e, takové podmínky, jaké jsou v městských oblastech? Nemám teď na mysli nic e, teoretického, mám na mysli svou vlastní obec, která se nachází eh, daleko od eh, větších měst a mm, tam nemáme eh, širokopásmové připojení a je tam těžké se připojit i na webové stránky parlamentu. A tak to vypadá v mnoha dalších místech v Evropské unii. Proto my rozhodně podporujeme ten původní návrh a jsme pro konstruktivní pozměňovací návrhy. Děkuji. Pokud nikdo další si nepřeje promluvit, tak požádám paní Manesku, aby ještě zareagovala, pokud si to přeje, pokud si přeje ještě něco dodat. Uh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Jak už jsem uvedla v prezentaci, tak nástroj na propojení Evropy by měl být komplementární k ostatním strukturálním fondům, eh, tak, aby mohl účinně fungovat, aby byl zaručen integrovaný přístup. Je zapotřebí mít na paměti konkurenceschopnost a různé eh, prostředky, které jsou dostupné v jednotlivých eh, regionech. Proto si myslím, že je důležité, aby docházelo ke konzultaci k, s místními a regionálními orgány. A těším se na vaše příspěvky a spolupráci s vámi. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. září 12.00. Nyní přejdeme k bodu 22. Chtěl bych požádat paní Katarinu Kres, aby předložila návrh stanoviska pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Dobrý den vám všem. Jak víme, reforma SZP na období 2014 až 20 je nyní ehm, naším tématem. V tomto návrhu Evropská komise předkládá tři hlavní úkoly této reformy, konkrétně eh, životaschopnou produkci potravin, za druhé udržitelné hospodářství s přírodními zdroji a opatření v, boj, eh, v oblasti klimatu a za třetí vyvážený územní rozvoj. Jak komise uvedla, tak dva z těchto hlavních cílů jsou důležité, zásadní pro rozvoj eh, regionu. Co se týče ozelenění a um, tu živo, života samoprodukce produkci potravin ještě nestačí. To, co máme od eh, listopadu 2010 a 2011 ke skutečnému ozelenění SZP, musíme přistoupit, abychom udrželi Eh, pracovní místa pro zemědělce, přírodní zdroje a také, abychom zajistili vyvážené, eh, vyvážený a konzistentní rozvoj území. Tento rozvoj také má být udržitelný. Proto jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů. Jedná se také o přímé platby pro zemědělce, tak, aby byla, bylo vytvořeno takové zemědělství, které bude dlouhodobě udržitelné a bude chránit životní prostředí. V návrhu komise se hovoří o diverzifikaci plodin v článku 30. Já navrhuji, aby se hovořilo spíše o střídání plodin, které by vedlo tedy k rotaci čtyř různých plodin. To by kromě jiného mělo eh, umožňovat eh, sociálně a ekonomicky eh, udržitelné prostředí pro zemědělce, dodržování správných praxí v zemědělství, aby se stabilizoval příjem zemědělců a také, aby se využívalo méně pesticidů. To by zlepšilo eh, kvalitu života na venkově, přispěje to eh, ke zlepšení podmínek eh, a také k rozvíjení ekonomické a sociální politiky. Také navrhuji, abychom hovořili o ekologické infrastruktuře, to je v článku 32, spíše než o ploše využívané v ekologickém zájmu. Je důležité, aby byla zachována biodiverzita, plodnost půdy, aby byla chráněna voda. A to vše souvisí se systémy produkce používanými eh, v daných prostředích. Jde nám o to, abychom byli schopni zachovat půdu, a aby určité procento půdy bylo specificky věnováno k ochraně a aby bylo tedy vyňato ze zemědělské půdy nebo z užití zemědělského. Jedná se také o ekosystematické systémy, eh, pro které by mělo být využíváno udržitelné zemědělství. A to proto, abychom umožnili také lepší soudržnost eh, regionu. Není eh, vhodné, aby jen určité oblasti takto byly využívány. Je zapotřebí mít konzistentnost pro celé evropské území. Kromě jiného je zapotřebí mít na vědomí například charakteristiku území v Evropě, abychom umožňovali pěstování specifických plodin a v jejich využívání v dané lokalitě či regionu. Také chci navrhnout změnu článku 20, tak aby došlo k studii dopadu eh, u všeho, co se týká převodu přímých pladeb na regionální úrovni. Komise hovoří o ekonomických eh, prvcích eh, v rámci regionu a je zapotřebí dbát eh, také na administrativní a institucionální rámec. Jde o to, aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi regionálními příděly plateb. Eh, a právě proto je zapotřebí, aby se u, každému, eh, u každého režimu plateb a související definic provedlo předběžné posouzení dopadů z hlediska životního prostředí a z hlediska sociálně hospodářského. Také chci, aby byly známy výsledky eh, studií, aby byly uveřejněny. Další pozměňovací návrh, to je číslo 5, ukazuje na určitá území, kde je zapotřebí využívat taková, takové eh, agronomické metody, které, jsou, eh, které respektují životní prostředí, například v horských oblastech, kde se nemůže zaměřovat eh, mm, zemědělství tolik na kvantitu, jako spíše na kvalitu. A je proto zapotřebí hledat řešení. Jsou tu určité environmentální Ehm, ekonomické anebo sociální podmínky, které, které třeba respektovat. Jsou to určitá omezení. Je třeba mít na paměti článek 174 smlouvy. Specifická území tedy takto musí být ošetřena. Kromě jiného eh, navrhuji pozměňovací návrhy, které se týkají eh, zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Eh, také se zabývám budoucností společné zemědělské politiky. Zapotřebí, abychom více brali v úvahu charakteristiky našeho přírodního prostředí a proto je nutné, aby tomu odpovídaly i eh, finance a způsob poskytování financí v období 2014-2020. Proto článku 14 navrhuji, aby členské státy měli mm, větší možnost eh, uvolňovat eh, prostředky, aby se mohli rozhodnout, že uvolní eh, ze svého ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze dvě nařízení podporu na opatření v rámci programu rozvoje venkova až do 20 Členské státy tedy musí mít možnost takto posílit eh, své, mm, svou iniciativu na rozvoj venkova. V letech 2014-2019 takto dosáhneme tedy integrovaného přístupu a to proto, aby došlo k dosažení společných cílů prostřednictvím využití fondů. V témže článku komise navrhuje také aby část eh, prostředků, které původně byly věnovány na rozvoj venkova, eh, k přímým eh, platbám, což by bylo možné jen pro některé členské státy, které jsou citovány v tomto článku. Já bych si přála, aby pravidla platila pro všechny. A aby se nesnižovala podpora, která je k dispozici pro regionální rozvoj, Eh, zejména je zapotřebí toto mít na eh, paměti v regionech, kde je významné zastoupení zemědělských oblastí či zaostávajících zemědělských oblastí. Eh, potom je to v článku 3, to je otázka valorizování agronomických praxí, které jsou prospěšné životnímu prostředí. Neboli navrhuji, aby se vytvořil, vytvořil takzvaný územní pakt Eh, který bude možné realizovat na zemědělské půdě, na kterou lze poskytnout podporu. Eh, aby zde byla kolektivně vedená rozsáhlá specifická stimulující opatření, jejíž smyslem je chránit biologickou rozmanitost a to v daném období v oblasti životního prostředí. To by probíhalo prostřednictvím místních aktérů a ve spolupráci s veřejnými orgány a ve spolupráci mm, se zástupci Eh, profesionálních eh, aktérů, tedy zemědělství. Já bych chtěla navrhnout, abychom se sešli se stínovými zpravodaji, aby mohli také eh, svými, svým přispěním přispět ke zlepšení a zdokonalení textu a již předem všem děkuji. Děkuji. Přeje do někdo ze stínových zpravodajů promluvit? Pan Ujas? Grazie, prezident. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji eh, paní navrhovatelce. Bylo to opravdu velice detailní vylíčení. Tento návrh už je sám o sobě velice eh, bedlivě rozčleněn a e, můžeme říct, že za ALDE více méně obecně souhlasíme s touto linií, ale e, v tom e, pohledu výboru REGI bychom si přáli zohlednit určité úvahy, které ještě nebyly obecně začleněny. Já se dívám pozitivně na Ehm, to rozčlenění navrhované eh, komisí, tedy to, ten návrh nařízení. Konkrétně co se týče rozvoje venkova a podpory těm, kdo mm, vstupují jako noví aktéři eh, do těchto znevýhodněných oblastí. Za zásadní a vhodné považuji ten ehm, režim zekologičtění, tedy ozelenění, ale eh, chtěl by doporučit větší eh, flexibilitu. Co se týče plodin a eh, intenzivní pěstování a chtěl bych se zmínit také ještě o vinicích. V těchto souvislostech bych chtěl zdůraznit ochranu životního prostředí, která je podstatou onoho zekologičtění je důležité uchovávat rozsáhlá území v přírodním stavu, zejména eh, na jihu, a to především ve Středomoří a eh, na eh, úbočích kopců či hor. Systém podmíněnosti má vypadat tak, aby splňoval podmínky, které jsou stanoveny, ale nemá vytvářet opačný systém, aby zemědělské podniky uchovávaly ty eh, techniky eh, agronomické, které už jsou osvědčené, a aby se nezaměřovali na nej, příjem co možná největšího množství eh, prostředků. Nyní ohledně toho ozelenění a zekologičtění je zapotřebí, aby alespoň dvě z možností, které byly zjištěny v původní fázi eh, tohoto návrhu komise, byly dodržovány. Členské státy musí mít možnost rozhodovat o statutu malých podniků na základě těch normativních či tradičních charakteristik v jednotlivých státech. A mám také za vhodné, aby se rozšířila ustanovení týkající se vzdálených či velmi vzdálených oblastí a malých ostrovů v Egejském moři a dalších ostrovních oblastí, které se musí potýkat eh, s výraznými cenami eh, dovážených eh, surovin, které jsou vyšší než u takovýchto výdajů, obdobných výdajů v kontinentální Evropě. Pan Šekirsky za EPP. E, pani poseł prezentuje pomysł ambitnego zazielenienia płatności bezpośrednich. To byl velice ambiciozní e, podnět v souvislosti s přímými platbami, protože když říkáte, že současné návrhy nejsou dostatečně výrazné, e, Evropský parlament samozřejmě směřuje Eh, své úsilí k tomu, aby se využívaly finanční prostředky k tomu, aby se rozvíjelo ekologické zemědělství, ekologicky příznivé zemědělství. Nicméně eh, úroveň ozelenění nebo ekologizace, eh, která je navrhována, je navržena velmi vysoko a to pak může vést k obavám zemědělců, že by mohla být ohrožena jejich konkurenceschopnost. Kdo to tedy zaplatí? Nakonec to zaplatí zemědělci samotní. A my si musíme být vědomi toho, že eh, ekologizace v prvním pilíři v přímých platbách eh, není stejná jako v pilíři druhém, eh, tedy současná položka 13 zprávy. A já jsem se vyjadřoval také k pozměňovacím návrhům a máme tedy návrh, který žádá, aby 30 finančních prostředků směřovalo na ekologické zemědělství, tedy pro oblasti, eh, které mají obtížné přírodní podmínky. Pak máme tedy finanční prostředky eh, takže v druhém pilíři máme 50 vynaložit na ekologizaci. Pokud tomu tak má být, znamená to, že nebude k dispozici příliš mnoho finančních prostředků na investice nebo respektive na inovativní akce, ehm, pokrok, které měly být financovány z druhého pilíře. Bude tedy méně prostředků na rozvoj venkovských oblastí. V současném chvíli tedy nejsou pak žádné prostředky pro rozvoj venkova, pro infrastrukturu, rozvoj služeb a e, rekvalifikaci například a podobně. To by pak muselo být přeneseno na politiku soudržnosti. Jde o to, že zemědělci si musí uvědomit, že Další eh, trvání na těchto požadavcích omezí konkurenceschopnost zemědělství v Evropě. Nesmíme zapomínat na to, že polovina příjmů evropských zemědělců eh, přichází právě z přímých plateb. A musíme mít na paměti, že samozřejmě zemědělci musí jednat příznivě vůči životnímu prostředí. To také specifikovala komise ve svých dokumentech. Eh, také eh, výbor pro zemědělství eh, žádalo lepší řešení, tak aby nebyla snížena konkurenceschopnost evropských zemědělců. A rozpočet pro společnou zemědělskou politiku nevzrostl, naopak byl seškrtán. Rozpočet zůstává stejný, avšak musí se rozdělit mezi více zemí, proto to znamená škrty pro všechny státy a to samozřejmě vyvolává nesouhlas. A pokud máme plnit další úkoly, úkoly navíc, musíme efektivnost zvýšit ještě výrazněji. Souhlasím s myšlenkou, že by v druhém pilíři ke škrtům docházet nemělo. Kdykoliv hovoříme o rozpočtových škrtech, slyšíme o škrtech ve druhém pilíři a tak by tomu být nemělo, protože právě druhý pilíř sehrává řadu důležitých úloh, eh, včetně té environmentální. Zpravodajka říká, že by bychom měli flexibilněji přesouvat finanční prostředky mezi prvním a druhým pilířem a že bychom měli navýšit 10%, které navrhuje komise, na 20%. Vy uvádíte, že je to možnost, nikoli povinnost. Můžeme se nad tím zamyslet. Ale žádný stát, žádný zemědělec, který získává platby, eh, takový přesun dobrovolně neodsouhlasí protože to znamená omezení finančních prostředků, které se mu dostávají. Diferenciace ve druhém pilíři v současné perspektivě byla 50 na 50, tak to platilo pro Polsko nebo Portugalsko, ale Francie měla jenom 9% v druhém pilíři. Proto se vycházelo z předpokladu, že se určitá částka odejme z tak Eh, to definované části by byla problematická. Samozřejmě uvažuje se také o přesunu finančních prostředků z prvního do druhého pilíře. Někde 5, říkáte 5%, někde 15% uvažuje, ale nesmíme zapomínat na to, že pokud nebude schválen rozpočet, pokud snížíme platby v nových členských státech, dojde k tomu, že některé státy naopak budou chtít přesunout finance z druhého pilíře tak, aby navýšili objem pilíře prvního, alespoň částečně, aby mohli alespoň něco zemědělcům nabídnout. Pak si klademe otázku na rotaci plodin. Ano, z ekologického hlediska je to lepší. Lepší by bylo sklízet čtyři a nikoli dvě různé plodiny. Ale eh, tak, jak je definována struktura produkce řady v hospodářství, tak si myslím, že řada si hospodářství by nebyla ochotná k této změně, protože by uh, nezvládli zpracovávat ty další dvě plodiny, které by museli pěstovat navíc. E, sice je pěkné e, například zavádět mm, rostlin s vysokým obsahem bílkovin. Tady nehovořím o geneticky modifikované sojen. Naopak, e, taková soja by neměla žádné bílkoviny v krmivu, nebyla by konkurenceschopná v tomto smyslu. Máme eh, pravidlo vyloučit 7 zemědělské půdy pro ekologickou infrastrukturu. E, to se nazývá sice různými jmény, ale problém je stále stejný. Například taková farma v Nizozemsku, pokud má vyčlenit 7% ze své rozlohy e, a e, pokud té půdy není dost, nejsou tam dostatečné remísky a podobně, tak si můžete eh, myslet, že dojde k ekologizaci. Naopak dojde k obrovskému navýšení eh, nákladů, pokud si musí farmář například budu pronajímat a zakážeme mu na ní něco pěstovat, bude to obrovský náklad pro něj bez jakéhokoliv výnosu. Ten problém je zásadní, měli bychom k tomu přistupovat opatrně. Známe problematiku biologické rozmanitosti, ale nesmíme zapomínat na konkurenceschopnost která je nízká, protože evropské zemědělství má svá specifika. Intenzivně hospodařící farmy si budou nakupovat půdu v různých státech, aby dokázali vykázat těch 7 ročně. Já předložím pozměňovací návrhy, aby byl váš návrh realističtější a zajímavější pro zemědělce. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že zemědělství musí být také ekologické. Na tom se shodneme. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady není další zástupce, za tuto zprávu požádám komisi z DG Agri. Prosím, pane Fersteinem, chcete si vzít slovo? Paní Fersteinem. Omlouvám se, říká předsedkyně za nesprávné oslovení. Já si jenom bych chtěla poděkovat zpravodajce za e, důkladnou analýzu a za návrhy, které předkládá, stejně tak jako stínovému zpravodaji za připomínky. Zaznamenala jsem si celou řadu připomínek, včetně těch, které zazněly v rozpravě a rozhodně celou diskusi budeme pozorně sledovat v následujících týdnech. V této chvíli bych, vša- bych však nechtěla být konkrétnější. Děkuji. Nevím, zda bych chtěla paní Gres poslední slovo, velmi stručně. Děkuji, já budu tedy velmi stručná. Eh, slyšela jsem také názory stínové zpravodaje a také zástupce skupin Samozřejmě budu se těšit na pozměňovací návrhy a Eh, uvidíme, zda se nám podaří postupovat společně. Eh, zda se tedy ukázalo, že to je ano, ale, nebo zda to bude spíše ano, nebo spíše ale. Eh, a samozřejmě tedy velmi napětě očekávám vaše podněty. Nesmíme zapomínat na konkurenceschopnost, ale ani na zdraví, protože kdykoliv se mluví o zemědělství, napadají mě pesticidy a právě otázka zdravotní je velmi důležitá. Právě zemědělci bývají prvními oběťmi v tomto směru. Na to nezapomínejme. Děkuji a jediné, co nám zbývá, je rozhodnout o termínu pro podání pozměňovacích návrhů. Doporučuji co nejdříve 19. září v poledne. Tedy zítra. Zítra v poledne. A s těmito slovy bych uzavřela daný bod. Já bych si jenom dovolila obecnou poznámku. Vážení kolegové, nesmíme zapomínat na to, že jsme výborem pro regionální rozvoj a kdykoliv se vyjadřujeme, musíme se zaměřovat na to, co je naší hlavní náplní. Je sice zajímavé zabřednout do diskusy o stanovování stropu a podobně, ale naší povinností je vyjadřovat se především ve světle odpovědnosti našeho výboru. Nyní se dostáváme k bodu 20 24. Pan Gio Maria Ujas je tady s námi. Ehm, budeme se tedy věnovat vašemu úvodu financování řízení a monitorování ZP. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegové a kolegyně. Ehm, ten návrh ehm, nařízení, jim se zabýváme, je o společné zemědělské politice a ustanoveních a předpisech, jejichž cílem je jednotné provádění zemědělské politiky za účelem efektivního sledování strategie Evropa 2020. Jde o to, aby byly eh, definovány každý, eh, všechny jevy, které třeba regulovat. Eh, jedná se o přímé platby, o zemědělské trhy, o financování rozvoje venkova. Využívá se zde Eh, poradenských možností, poradenské asistence podnikům a zejména nám jde o uchování biodiverzity a boj proti klimatickým změnám. Také se zaměřím na ty podniky, které se mohou setkat s velkými potížemi ohledně tedy eh, svého zařazení na trhu nebo směřování na trh. Eh, hovoří se zde také o monitorování společné zemědělské politiky, zejména pak co se týče dopadů na zemědělské oblasti. Musím říci, že ten návrh, jak už bylo zmíněno, eh, paní předsedkyni Hybner, ten návrh eh, není zaměřen přímo na mm, regiony, a proto v našem stanovisku, nebo v tom stanovisku, který jsem vypracoval, jsem se snažil začlenit eh, text, který by eh, umožnil tedy jednoduchost, racionalitu a účinnost. Kdybychom přinesli mnoho změn do tohoto textu, mohlo by to být nakonec nevhodné, protože by to mohlo eh, poškodit tedy celý potenciál nařízení. Z tohoto důvodu jsem se snažil soustředit jen na několik málo rozhodujících však podle mého prvků. Především jsem se chtěla zaměřit na cíl, který má být zaměřen na solidaritu a ochranu eh, těch nejslabších článků eh, produkce zemědělského řetězce, tak, abychom stimulovali racionalizaci, nikoli však vynucenou, a to za eh, plnění nutné podmínky racionalizace. Je třeba mm, také, abychom zaručili venkovským společenstvím, které jsou která jsou oslabena vylidňováním. Nicméně jejich kultura poskytuje stále sociální bohatství, třeba že to nelze pokaždé vyjádřit penězi. Je zapotřebí tedy zdůraznit ehm, tu možnost výběru, eh, kterou mají eh, subjekty v daných eh, oblastech a různé omezení tohoto výběru. Je třeba zaručit eh, jistotu nebo zabezpečení ve finančním řízení podniku tak, aby eh, prostředky, které mohou být využity ze SZP, eh, byly zapsány, aby byly zarozpočtovány do rozpočtů zemědělských podniků. Také jsem navrhoval, aby se navýšila transparentnost ten odkaz na výběr eh, orgánů, které mohou udělovat certifikáty, a také, aby vznikl systém poradenství zaměřené na životní prostředí, eh, že by bylo takovéto, mm, takovéto poradenství možné tedy v jednotlivých regionech a eh, aby to poskytovalo inovativní stimulaci pro zemědělství. Máme také za to, že zapotřebí sestavit takové indikátory, které budou účinně stanovovat dopad SZP. Navrhuji konkrétně, abychom ukazatele týkající se například vstupu na trh a vstupu eh, nebo přístupu k, ke vzdělávání a týkající se cen eh, dali eh, také do souvislosti s využíváním Eh, energie z obnovitelných zdrojů, a to jak ve venkovských společenstvích, eh, tak v zemědělství jako eh, výrobní sektoru. Také zmiňuji mobilitu, vylidňování a výnosy a chudobu ve venkovských oblastech. Tímto, myslím, jsem vyčerpal ty dvě minuty, které mám k dispozici. Hovořil jsem o těch eh, nejdůležitějších eh, prvcích, ale mohu se k ním vrátit později, pokud bude čas. Děkuji, pan Šunkeli. Uh, thank you very much. Uh, first, let me say, thankfully we have Děkuji. Jsem velice rád, že eh, můžeme vést debatu k tomuto tématu, na rozdíl od předchozího tématu, že, kde se pan zpravodaj rozhodl, eh, že nemáme moc velkou roli. A tam aspoň podám eh, pozměňovací návrhy. Každopádně děkuji panu Ugiasovi za to, eh, že nám teď dává prostor. Jak říkáte, paní předsedkyně, je to pro nás velice důležitá věc. Hmm, velká část aktivit s tím právě souvisí, zejména venkovské oblasti závisejí na životoschopném zemědělství a celá strategie 2020 e, závisejí do značné míry na trvale udržitelném e, zásobování potravinami. A proto je třeba e, zachovat rodinné zemědělské podniky. Pokud zmizí, tak návazná odvětví také a, ty regiony e, se rozpadnou, protože řada z nevýhodněných oblastí zejména, tak tam e, zemědělství e, a rodinné farmy je drží. Takže to, co říká pan Jugas, je velice podstatné. Je důležité zajistit zemědělcům finanční jistotu. Důležité je, aby se jim platilo, platilo včas a u nás například eh, v eh, mé zemi se oznámilo, že od prosince do eh, září se spožďují podmínky, tedy platby a letos se ještě se navýší oproti jinému jinému období, protože jsme měli špatné povětrnostní podmínky. Proč se ty platby nemůžou eh, platit dříve? Proč je to z prosince na září? Protože eh, zemědělci musí eh, platit kontokorenty z bank a, zbý, a potom jim nezbývá na nic jiného. Potom uh, neustále slyšíme o snižování administrativní zátěže. To bude velice důležité. Konkrétní návrhy v, zemi, v zemědělské politice. Uh, řada lidí vnímá v jejich stávající podobě jako spíše příspěvek k rozšíření byrokracie a ne k jejímu osekání. Potom jsou tady samozřejmě cíle regionálního rozvoje, nesmírně důležité. Je několik oblastí, které bychom měli eh, zdůraznit. Důležitost výzkumu. Často se hovoří eh, o výzkumu, jako by to nesouviselo s zemědělstvím. Opět u nás doma Eh, se dosáhlo velkého pokroku v eh, rozvoji eh, kvalitních potravin a ekologických zemědělských postupů díky výzkumu. A já si myslím, že je tam třeba dělat ještě mnohem více v tom výzkumu a zdůrazňovat, že to je důležité. Potom jsou tady věci, jako je kulturní dědictví, možnosti v agrozemědělství, a pardon, agroturistice. Musíme eh, zdůrazňovat, že to jsou obrovské možnosti pro zemědělce a budeme proto předkládat pozměňovací eh, návrhy, které eh, zdůrazní tyto aspekty a díky tomu dosáhneme společné zemědělské politiky, která bude relevantní nejenom pro jednotlivé zemědělce, ale také pomůže rozvoji regionu a zachování kvality života tam též. Děkuji a, a Nikolos Chryzochelos za zelené. E, zemědělská činnost je samozřejmě velice důležitá pro e, regionální rozvoj. Jedná se nejenom o, tedy o produktivní činnost, ale také mm, o e, něco, co přispívá ke kulturnímu rozvoji oblasti. A také se tím zachovávají eh, v, eh, v ekologické eh, pozoruhodnosti regionu. Myslíme si, že tady to je úplně jasná pravda. V minulosti při obospodařování půdy existovaly různé způsoby a různě se zavlažovalo jiný, různými způsoby a my, jako, eh, my bychom měli podporovat zemědělce tak, aby eh, se přizpůsobovali eh, stejným způsobem svým regionům i dnes. Aby přispívali k ochraně životního prostředí a klimatu. Zároveň samozřejmě musí mít k dispozici příslušnou infrastrukturu k eh, zajištění eh, zdraví hospodářských zvířat například a k ochraně eh, spotřebitelů. Takže tohle jsou všechno věci, na které se musí vztahovat nová zemědělská politika. I ozelněvání, tedy ekologizace. Můžeme používat nevyužité plochy. Ano, to je také způsob, jak zlepšit příjmy zemědělců. Jsou eh, některé nemoci, které bují jedně eh, díky monokulturám. A ono to potom také eh, finančně zemědělce ovlivňuje, protože silněji zavisejí na hnojivech, pesticidech a tak podobně. Takže eh, když musí čím dál tím více investovat surovin, tak mají potom čím dál tím větší výdaje. Teď jsou eh, závislé, eh, závislí na osivech, na fitofarmacích, na energiích a je důležité, abychom se zavisli nad tím, jak ekologizovat protože jedině tak můžou zemědělci být stále nezávislejší. Ono je těžké dosáhnout nějakého obratu, když už jsme došli tak daleko. Potřebujeme moderní know-how, musíme pamatovat eh, určité, eh, na určité know-how, musíme podporovat zemědělce a radit jim. Opravdu se toho ztratilo hodně. Zemědělci eh, hráli velkou roli na venkově. V současnosti Existují prostě jednoduché eh, recepty, akorát se vydávají eh, tedy recepty na pesticidy, jde to rychle a lidé se velice silně zabývají byrokracií. U nás na jihu se často říká, zemědělci nepodporují, eh, tedy agromové často nepodporují zemědělce samotné, prostě akorát sedí v kanceláři a dělají byrokraci. A tyto podpůrné funkce musíme opět eh, eh, posílit. Je to důležité u malých zemědělců, aby získávali know-how. Takže já jsem například z ostrova a ostrovní hospodaření to je něco úplně něco jiného eh, než na poli někde v Holandsku nebo v Belgii. To je prostě něco úplně jiného. Dokonce i mezi ostrovy jsou obrovské rozdíly. Musíme se zamýšlet nad tím, jak eh, podporovat zemědělce, jak vyhovovat jejich eh, speciálním eh, požadavkům, ale každý region má zvláštní požadavky vzhledem ke svým ekologickým specifikům. A samozřejmě v tom musíme zemědělce konkrétně podporovat. Proto je nesmírně důležité, abychom věděli, jaká podpůrná opatření jsou k dispozici. A když eh, eh, jednáme o nové zemědělské politice, tak samozřejmě v té eh, musíme pamatovat na to, že v nadcházejících osmi letech může dojít k velkým jiným změnám, například u klimatu. A i u městských ekoklima, ekosystémů. Když eh, si pohovoříte s někým, kdo žije na venkově, tak eh, zjistíte, že lidé eh, mají obavy. Nevědí, co budou moci pěstovat příští rok, jak se přizpůsobit. Budou mít sucho, nebude dost srážek, prostě procházejí velké, dochází k velkým změnám celé kultury, se, se střídají a odcházejí, tedy už, už se nedají používat, eh, vznikají škody, 50% se neurodí a musíme se bavit se zemědělci přímo eh, a ptát se eh, přímo, co lze udělat dnes nebo zítra. A teď se dostávám ke konci, a sice včasné platby. Netýká se to jenom zemědělců, je to velice důležité. Dnes zemědělci mají obrovské dluhy u bank a všichni eh, si myslí, eh, že eh, je třeba platit bankám. A závislost zemědělců na bankách je čím dál tím větší a to vede k jejich nižší konkurenceschopnosti. To znamená, musíme odbourat byrokracii, promazat ty mechanismy, tak aby se platilo rychleji, aby ty peníze se dostaly lépe rychleji k příjemcům a abychom potom tím pádem eh, neplýtvali eh, za bankovní poplatky za úvěry. Děkuji. Thank you. Uh, I don't know if Bruno Chauvin from the Commission would like to take the floor or again. Nevím, vzala by si slovo ještě komise, máme tady někoho z komise. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme tady eh, dnes eh, mužský tým eh, nahradili dámským. Já jsem Kristýna Bokman a jsem tady z DG Agri. Věnuji se tomu nařízení. Rád bych poděkovala a pan zpravodaj za návrh zprávy. Myslím, že jste velice jasně využil obsah působnosti a posoudil eh, dopad eh, zemědělství. A my se samozřejmě budeme eh, zabývat všemi vašimi návrhy. Dovolte několik připomínek k obsahu několika pozměňovacích návrhů. Jeden z nich je, nebo jedna skupina, je, abychom hovořili o čínských státech nebo regionech. To já chápu, ale my eh, obyčejně ve společné zemědělské politice hovoříme jenom na členských státech a na nich necháme, jak si to dále zorganizují. Čili když tam není napsáno eh, regiony, to neznamená, že se to nemůže týkat eh, regionů. Některé členské státy to mají. Mají platební agentury regionální například, zatímco jiné členské státy mají eh, jednu centrální platební agenturu a to tež platí i pro systém poradenství. Takže to, že tam to slovo regiony není věc v textu toho nařízení, členským státům nebrání regiony zahrnout, ale můžeme se tím zabývat dále. Prakticky všichni jste také hovořili, eh, jak je důležité, aby zemědělci dostávali zaplaceno včas a proč nemůžu dostat zaplaceno dříve. Integrovaný eh, správní eh, a kontrolní systém u přímých plateb eh, i u plateb za rozvoj venkova funguje tak, že zemědělci žádají v květnu daného roku a obyčejně dostanou zaplaceno k prvnímu prosinci tohoto roku. Ale to znamená, že pro zemědělství je to nadcházející zemědělský rok, protože EAGF jeho finanční rok začíná 16. října, takže se žádá v jednom roce a platí se v dalším roce. A vzhledem k tomu, že proplácíme asi 37 miliard eur ročně v přímých platbách, tak je prostě nemůže přesunout na dřívější eh, rok. To si dokážete představit, jaké by to mělo dopady, ale eh, můžeme platit něco, eh, tedy zálohy dříve, už sice 16. října, tehdy začíná ten eh, finanční rok a pořád můžeme udělat namátkové kontroly a administrativní kontroly. Protože nemůžeme doplatit před provedením kontrol. A proč nemůžete mít ty zálohy každý rok? Se někteří ptají. Ten návrh, který dnes je na stole na příští období, říká, že by se měly placet, platit obecné zálohy každý rok. Jak na přímé platby, tak na ty agroekologické věci. Potom je tady článek 42.2, kde jsme eh, navrhli eh, úroky, které by členské státy eh, platily, pokud zaplatí zemědělcům až po 30. červnu. A ty úroky samozřejmě se budou vypočítávat úměrně k odkladu, ale, nebo k prodlení. Takže tím jste se zabývali a myslím si, že to je důležité. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nevím, jestli uh, eh, Jomaria by si ještě vzal slovo. Nemusíte. Jenom jsem chtěla paní předsedkyně poděkovat stinovým zpravodajům a všem řečníkům, také komisi. Eh, je zapotřebí, abychom díky diskuzi předcházeli chybám. Co se týče eh, té indikace členských států nebo regionů, Eh, víte, já o tom hovořím proto, že existuje různé státní či regionální uspořádání v jednotlivých členských státech, ale vyřešíme to vyřešíme to i na základě směru, který nám stanovila eh, komise. Pan Kelly se zmiňoval už o tom, že bychom se neměli eh, divit, kdyby se nám nepodařilo sladit rozpočet EU s tím, co potřebují zemědělci. Od 16. října, tedy zemědělské sezóny, bychom potřebovali mít prostředky pro zemědělce. A e, vidíme, že už dochází ke zlepšování e, situace a mělo by to podpořit pro evropské cítění. To nepo, nepochybně pomůže. Zbývají nám jenom lhůta pro pozměňovací návrhy. 21. září v poledne je tedy lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A než přejdeme k poslednímu bodu, a to je bod 25, bych vás chtěla informovat o rozhodnutích politických koordinátorů ze včerejšího večera rozhodlo se o rozdělení e, zpráv a stanovisek. Máme šest rozpočtových stanovisek, které se týkají Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Vzhledem k tomu, že je málo času, jako obvykle jsme se dohodli e, a nebyly tu žádné spory o tom, o těchto převodech, bude se jednat o dopis předsedkyně eh, rozpočtovému výboru potvrzující schodu o šesti převodech. Nizozemí, Irsko, Španělsko a Francie. Těchto zemí se tedy týká o nelegislativní stanovisek, to jsou dvě o evropském eh, semestru. EPP a socialisté a demokraté se ujmou tedy eh, po jednom těchto stanovisek. Nebylo stanoveno, kdo konkrétně bude zpravodajem v Ekonu. A pak uvidíme na základě jejich rozhodnutí, jak se rozhodnutí, roz, rozdělí ta stanoviska. U obnovitelné energie na trhu s, obnovitelnému, s obnovitelnou energií to připadlo ALDE. Další zpráva byla pro ECR. Co se týče veřejné slyšení a eh, delegací. Musíme se rozhodnout o delegací na příští rok. Padlo šest návrhů od EPP do Bulharska, a do Berlína, tedy v Německu. Socialisté navrhují a demokraté navrhují Švédsko a Košice na východním Slovensku. Zelení navrhují Korziku a nebo Sardiny. GUE navrhují La Reunion a my navrhneme tedy tři delegace. A to na základě většiny eh, podle obvyklého postupu to nás tedy ještě čeká. Ohledně veřejných slyšení eh, chceme pořádat v roce 2013 tři slyšení. Shodli jsme se na tom, že koordinátoři roz, pošlou sekretariátu návrhy do konce tohoto týdne, včetně odůvodnění a cílů. Rozhodovat se bude opět na základě toho obvyklého písemného postupu delegace do Irska, která pojede 28. až 9. listopadu. Eh, na ní máme sedm míst, zatím máme pět návrhů, pan Vistelnore, paní Kvel. Eh, Alfonsi eh, A jeden člen GUE, ještě nevíme přesně, kdo to bude. U externích studií, externě zadávaných studií, jsme identifikovali že bychom se zabývali demografickými změnami v kontextu politiky regionální, eh, ekonomický rozvoj evropských regionů a také analýzu dopadu ekonomická finanční krize na ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost. To jsou tedy rozhodnutí ze schůze koordinátorů, která jsem vám chtěla sdělit. A nyní následovat bude tedy poslední věcný bod a a pan Kocolino je tady. Budete si přát nám představit vaše téma? Děkuji, bude to stručné. Je to druhá e, schůze o e, městské politice. Máme do 21. česna pozměňovací návrhy a chtěl bych proto předložit několik eh, úvah. E, opravdu zásadních nebo mm, těch prvotních úvah. K tomuto tématu se vracíme proto, abychom měli eh, silnější právní základ pro eh, rozvoj eh, měst, tak aby Evropa měla svou vlastní městskou nebo urbání mm, politiku abychom všem respektovali principy subsidiarity. Tím druhým prvkem, o kterém chci hovořit, je rozměr, který se tedy netýká e, venkova nebo odlehlých částí, ale chápeme území jako společnou, společný celek. Je zapotřebí, aby se Eh, vyvážila situace. Na jedné straně se nadměrně využívá zemědělská půda a na druhé je třeba, abychom se zaměřovali také na kvalitu městského prostředí, na regeneraci městského prostředí. Za třetí, město je také ideálním prostředím pro Eh, uchopení eh, výzvy strategie do roku 2020. To je takové veliké téma. Několik kolegů už se zmiňovalo o eh, produkci a likvidaci odpadů. A to je vždy otázkou pro města. Potom je to otázka sociální udržitelnosti a toho, jak ve městech, nejen tedy na periferiích, se zabývat sociální otázkou a to v souvislosti s těmi narůstajícími novými eh, chudobami v Evropě. Jak reorientovat soudr- politiku soudržnosti v těchto souvislostech tak, abychom uchovali administrativní eh, dimenzi, eh, tedy uspořádání států regionů, není pochyb o tom, že politika soudržnosti v následujících eh, letech, tedy v, těch, v tom programovém období 2014 až 2020, bude potřebovat větší zaměření na městské oblasti. To bude rozhodující a bude to strategické i proto, aby veřejné investice byly zaměřeny na politiku rozvoje růstu. Je zapotřebí, abychom eh, tedy toto kritérium opětovně eh, podtrhli a abychom i pro velké městské oblasti měli strategické plány a mohli co nejlépe využívat zdroje, které nám poskytuje v této souvislosti politika soudržnosti. Městské prostředí je také společný statek. Jde o to, jak selektivně, pozitivně, transparentně využívat související zdroje. A také ve prospěch občanů. E, rozměr městského prostředí nám pomáhá také e, poukazovat na demokracii, na participativní demokracii. Věřím, že v tomto druhém kole diskuze, eh, zejména když se podívám na pozměňovací návrhy, těch je 21, myslím, že budeme eh, schopni eh, dosáhnout dalšího pozitivního výsledku. Děkuji vám. Stínoví zpravodajové jsou zde. A přeje si někdo promluvit? Okay, just some uh, remarks. Uh, I will speak in Greek. Jenom několik poznámek, budu hovořit řecky. Byl velice eh, zajímavé zvážit jednotlivé eh, aspekty městských oblastí z hlediska staveb, energetiky a přírodních zdrojů. A já si myslím, že bychom toto měli vnímat jako prostředí, E, o níž bychom se měli zajímat i z hlediska třeba imigrace, které výrazně změnily městské aglomerace e, a ovlivňují také politiku, ale také územní plánování. Také často bývají zdrojem e, sporu a to bývá využíváno extremistickými hnutími zaměřenými proti imigraci. Zároveň si uvědomujeme, že regionální politika a e, regionální fondy si žádají velkou pozornost e, i v souvislosti se soudržností samotných městských aglomerací. Musíme si uvědomit mezery, které existují pro života schopnost eh, těchto programů eh, a zároveň také zlepšení kvality života jak ve městech, tak na venkově. Eh, právě v současné krizi, jak tady zaznělo správně, je důležité zdůrazňovat účast občanů v vytváření koncepci měst, protože právě demokracie a civilizace má své kořeny ve městech a města často procházejí regenerací, se ale zároveň se setkáváme s tím, že tam často participativní demokracie absentuje nebo není dostatečná. E, e, proto právě tyto prvky e, jsou velice důležité ve zprávě a budeme se těšit na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Máme připomínky od komise? Děkuji vám, pane předsedající. Já zastupuji generální ředitelství pro regionální politiku. Vítáme tuto diskusi a také ehm, snahu o zvýšení informovanosti eh, o tom, jak důležitý je trvale udržitelný rozvoj měst. Já bych ráda na tomto místě přednesla několik připomínek ke zprávě ehm, především v tom smyslu, že komise eh, podporuje podporuje nárůst městské dimenze politiky soudržnosti tím, že bude alokovat alespoň 5 fondu EFRR eh, e právě pro trvale udržitelný rozvoj měst. Ve zprávě se také zmiňuje, že tyto prostředky by měly být připisovány přímo eh, obcím. Tady si myslím, že by se minimálně těch 5% eh, mělo delegovat co do zprávy delegovat právě těmto místním úřadům. Také byla zmíněna platforma eh, rozvoje měst, která by měla posílit urbanistickou dimenzi a eh, měla by se věnovat rozšiřování městských oblastí a další práci s městskými oblastmi. Prosím. To téma je velice eh, komplikované. Jenom bych chtěl upozornit eh, komisi i nás všechny na to, že ta projekce do následujících 30-40 let nám ukazuje, že velké metropolitní oblasti, ty urbanistické oblasti, budou mít rozhodující význam pro politiky rozvoje a růstu. Už teď v Evropě velká část našeho HDP se produkuje v městských oblastech eh, realizují se v městských oblastech. Takže vybavit Evropu prostřednictvím přizpůsobím se politice soudržnosti, politiky soudržnosti i e, na ten městský rozměr, to si myslím, že by byla strategická volba do budoucnosti. Nejen co se týče klasického rozměru, e, jím se ní nezabýváme, ale i toho nového rozměru. Nový rozměr je podle mne i tím, že se nezabýváme tedy tím e, klasickým viděním centra a periferie. Je třeba uchovávat eh, zemědělské oblasti, uchovávat eh, vodní eh, toky a zdroje, ale také máme velké periferie, máme středy měst, máme historické památky. To všechno je třeba uchovávat v patřičném stavu. A samozřejmě komise nám navrhuje 5% v této souvislosti, ale abychom se vydali správným směrem, Měli bychom si stanovit trochu ambicioznější cíle. To je podle mne ta, to hlavní pole působnosti, abychom zajistili růst a rozvoj do budoucnosti Evropy. Děkuji. Lhuta pro pozměvací návrhy je 20. září ve 12 hodin. A další zasedání bude 8. října. a budeme se zaměřovat na neotevřených dveří.